Milé kolegyně, milí kolegové, vážené dámy, vážení pánové, budeme pokračovat v našem zasedání. Usnesení koordinátorů eh, byla rozdělena a nemáte-li žádné námitky, pak to bude platit jako schválené. A můžeme přejít k hlasování. Nejprve si uděláme zkoušku. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. A nikde není nikdo navíc. Takže v žádné skupině není nikdo navíc. A začneme hlasovat o roli rybolovné turistiky při diverzifikaci odvětví rybolovu. Zpravodaj pan Ujel, který to ale dnes není. Pozměňovací návrh číslo jedna. Kdo je pro? Myslím si, že ještě potřebujeme trochu času. Pozměňovací návrh číslo jedna. Kdo je pro? Proti zdržel se, zamítnuto. E, dvojka. Kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh tři. kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh pět. kdo je pro, proti, e, zdržel se, zamítnuto. Promiňte, eh, seznam Evropské lidové strany je jiný než tak, jak jste teď dal hlasovat. Takže chci požádat své kolegy, aby šli ke druhému hlasovacímu seznamu. A sice role e, turistiky v diverzifikaci rybolovu. Eh, nic se neděje, nic se neděje, ale jenom jsem na to chtěl upozornit. To byla nesmírně důležitá připomínka, asi ta nejdůležitější dnešního dne. Měl jsem se o tom zmínit. Děkuji, děkuji. Děkuji mnohokrát. Kompromisní návrh jedna pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh číslo dvě pro. Promiňte, pozměňovací návrh 10, říká pan předseda pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 12, pro, proti, zdržel se, přijato. 13, to odpadá. Takže 14 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 15 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 2, pro, proti, zdržel se, přijato. Trojka pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 24 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 25 pro, proti, zdržel se přijato, 620 pro, proti, zdržel se, to raději zkontrolujeme, čili 620, zahajuji hlasování, ukončuji hlasování, 23 pro, 19 proti, nikdo se nezdržel, přijato. 27 pro, proti, zdržel se přijato. 28 pro, proti, zdržel se přijato. Pozměňovací návrh 29.30. Dohromady, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Pozměňovací návrh 31 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromisní návrh 4 pro, proti, zdržel se přijato. Pozměňovací návrh 36 pro, proti, zdržel se přijato. 37 pro, proti, zdržel se přijato. 38 pro, proti, zdržel se přijato. 39 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 40 pro, proti, zdržel se. A to si zkontrolujeme, takže 40 Ček. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. 20 pro, 2, 20 proti, jeden se zdržel zamítnuto. 41 pro, proti, zdržel se přijato. 42 pro, proti, zdržel se přijato. 43 pro, proti, zdržel se přijato, 44 a 45 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 46 pro, proti, zdržel se přijato. Čtyřicet osm. Pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 49 pro, proti, zdržel se přijato, 50 pro, proti, zdržel se přijato, 51 pro, proti, zdržel se přijato, 52, první část pro, proti,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 proti, zdržel se přijato, 68 pro, proti, zdržel se přijato, 69 pro, proti, zdržel se přijato, 70 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 71 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 72 pro, proti, zdržel se přijato, 73 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 74 pro, proti, zdržel se přijato. Teď závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. 38 pro, 4 proti, 2 se zdrželi, přijato velkou většinou. Srdečně blahopřeji panu Uhejovi, který tu teď není. Další hlasování je o investicích, zaměstnanosti a růstu. Eh, zpravodaj Kosma Slotovský. Kompromisní návrh 1. Kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Dvojka pro, proti, zdržel se, to zkontroluji. Pozměňovací návrh 2. Zahajuji. Ukončuji hlasování. 20 pro, 24 proti, eh, zamítnuto 10 pro, proti, zdržel se zamítnuto 12 pro, proti, zdržel se zamítnuto, dvojka pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdržel se, přijato. 19 pro, proti, to radši zkontrolujeme. 19. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. 21 pro, 23 proti, nikdo se nezdržel proti, zamítnuto. Čtyřka pro, proti, zdržel se, přijato. 23 pozměňovací návrh pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 620 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 28 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 29 pro, proti, zdržel se, přijato Kompromis 5 pro, proti, zdržel se přijato. Pozměňovací návrh 31 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 32 pro, promiňte, odpadá. Kompromis 6 pro, proti, zdržel se přijato. 41 pro, Proti? Zdržel se zamítnuto. Kompromis 7. Pro? Proti? Zdržel se přijato. Čtyřicet pět pro, proti, zdržel se, zamítnuto. osm pro, proti, zdržel se, přijato. 49 pro, Proti? Zdržel se, to radši zkontrolujeme. 49. Ček zahájí. Ukončuji hlasování. 21 pro, 23 proti. Nikdo se nezdržel zamítnuto. A kompromis 8 pro. Proti. Zdržel se přijato. 57 pro, 57 pro, proti, zdržel se přijato, 9 kompromis pro, proti, zdržel se přijato, pozměňovací návrh 59 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 63 pro, proti, držel se zamítnuto, 66 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 67 pro, proti, zdržel se přijato, 68 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 69 pro, proti, zdržel se přijato, 70 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 10 pro, proti, zdržel se, přijato. 72 pro, proti, zdržel se, přijato. 76 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 77 pro, proti, zdržel se, přijato. 78 pro, proti, zdržel se, přijato. 79 pro, proti, zdržel se, přijato. 86 pro, proti, zdržel se, to radši zkontrolujeme. 86, zahajuji hlasování. Eh, Evropská lidová strana mají o jednoho navíc a zelení. No to není možné, vidím jenom tři, pravý pan předseda. Systém říká, že zelení mají o jednoho navíc, ale jsme jenom tři. No to si možná někdo přeje. A je to v pořádku u lidovců teď? No, Vždyť jsme jenom tři zelení. No, takže. Hlasovali jsme 86, že ukončuji hlasování. 21 pro, 24 proti, nikdo se nezdržel, takže zamítnuto. 80 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 1,80 pro, proti, zdržel se přijato, kompromis 11 pro, proti, zdržel se přijato, 87 pro, proti, zdržel se přijato, 89 pro, proti, zdržel se přijato, 90 pro, proti, zdržel se přijato, a teď závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. 40 pro, 4 proti, jeden se zdržel. Přijato a srdečně blahopřeji panu Zlotovskému. A nyní se dostáváme ke zprávě o uvolnění potenciálu vodní představy cestujících. Zpravodaj Keith Taylor. Pozměňovací návrh 24 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 25 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 26 pro, proti, zdrželi se, to ověříme, pozměňovací návrh 26, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 21 pro, 21 proti, 2 se zdrželi, tedy zamítnuto.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 22 pro, 24 proti, nikdo se nezdržel, tedy zamítnuto. 51 pro, proti, zdrželi se přijato, 52 pro, proti, zdrželi se přijato. 53 pro, proti, zdrželi se, to ověříme, 53, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 27 pro, 18 proti, 1 se zdržel, přijato 54 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 55 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 56 pro, proti, zdrželi se přijato, 57 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 58 pro, proti, zdrželi se, to ověříme, 58, zahajuji hlasování, končím hlasování, 21 pro, 24 proti, jeden hlas se zdržel, zamítnuto. 59 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 60 pro, proti, zdrželi se. Nevidím ten rozdíl, ověříme 60, zahajuji hlasování. 60 končím hlasování, 20 pro, 26 proti, nikdo se nezdržel zamítnuto. 61 pro, proti, zdrželi se přijato, 62 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 63 pro, proti, zdrželi se přijato, 64 pro, proti, Zdrželi se, to ověříme. 64, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 23 pro, 22 proti, jeden hlas se zdržel, tedy přijato. 65 pro, proti, zdrželi se přijato. 66 pro, proti, zdrželi se přijato. 67 pro, proti, zdrželi se, přijato. 68, pardon, 69 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh, má někdo proti tomu námitky? Není tomu tak, takže kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 71 pro, proti, zdrželi se, přijato. 73 pro, proti, zdrželi se, přijato. 74 pro, proti, zdrželi se, přijato. 75 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď ústní pozměňovací návrh 2. Je někdo proti? Nikoliv. Jeden. Dva. Ústní pozměňovací návrh. Ústní pozměňovací návrh číslo dvě. Je někdo proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? tak je ústní pozměňovací návrh zamítnout a budeme hlasovat o normálním. 85. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 87 pro, proti. To ověříme. 87. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 23, 20, 3. Nikdo se nezdržel, tedy zamítnuto. 88 pro, proti, zdrželi se, přijato. 89 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 90 pro, proti, zdrželi se, přijato. 91 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 92 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 93 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 94 pro, proti, zdrželi se přijato, Devadesát pět pro, proti, zdrželi se přijato, 96, ne, to odpadá, teď kompromis 4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 ty další jsou všechny dohromady 113 až 119. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 38 pro, 8 proti, nikdo se nezdržel. No, tak vás prosím, abyste ty ruce zvedali pořádně. Pozměňovací návrh 5 pro, proti, drželi se zamítnuto. Kompromis 5 pro, proti, drželi se přijato. Pozměňovací návrh 11 pro, proti, zdrželi se přijato. 12 pro, proti, zdrželi se přijato. 13 pro, proti, zdrželi se přijato. 14 pro, proti,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 Závěrečné hlasování, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování, končím hlasování, 42 pro, 4 proti, nikdo se nezdržel, přijato, srdečně gratuluji zpravodaji Kisu Taylorovi. Jetzt kommen wir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 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Pozměňovací návrh 53, zahojí hlasování. Ist geschlossen. Eh, ukončuji hlasování. 23 eh, eh, pro, 21 minus, za, mm, zamítnu, přijato, pardon, kompromisní návrh další, přijato. 56 Tak, 56, kdo je pro? Proti? Eh, zdrželi se, ověříme 56. Hlasování teď zahajuji. Ukončuji hlasování. 20 pro, 26 proti, nikdo se nezdržel zamítnout. Pozměňovací návrh 65 eh, pro, proti, zdrželi se. I 65 ověříme. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. 25 pro, 21 proti, nikdo se nezdržel, přijato. 66 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijat. Komrovi 7 pro, proti, zdrželi se přijat. 83 pro, proti, zdrželi se přijat. 84 pro, prosím, tak dobrá, ověříme 83. Zahajuji hlasování, ukončuji. 28 pro, 17 proti, Nikdo se nezdržel. Přijato. 84 pro. Proti. Zdrželi se přijat. 85 pro. Proti. Zdrželi se přijat. 86 ve dvou částech. První část pro. Proti. Zdrželi se zamítnout. Druhá část pro. Proti. Zdrželi se přijat. Kompromis 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Kompromis 9. Pro? Proti? Zdrželi se přijat. 104 pozměňovací návrh. Kdo pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. Kompromis 10. Pro? Proti? Zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 118. Pro? Proti? Zdrželi se? zamítnout. Ověříme. Pozměňovací návrh 118 ověřujeme. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. 21 pro, 25 proti, nikdo se nezdržel, zamítnout. Kompromis 11. Pro, proti, zdrželi se přijat. 127 pro, proti, zdrželi se přijat. 128 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, přijat. 140 pro, proti, zdrželi se, ověříme 140. Zahajuji hlasování. Ukončuji. 20 pro, 26 proti, nikdo se nezdržel, zamítnut. 141 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se přijat. 151 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se přijat. 164 pro, proti, zdrželi se přijat. 220 9 pro, tak pardon, tak ten odpadá. 229 odpadá, dostáváme se ke kompromisu 15 pro, proti, zdrželi se přijat. 178 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se přijat. Tak, M pro 6 Druhá část. Oddělené hlasování. První část. V podstatě je to část druhá. Kdo je pro? Proti? E, zdrželi se přijato. A třetí část. Pro? Proti? Zdrželi se, ověříme. Třetí část ověřujeme, kdo je pro. Zahajuji hlasování. Končuji. 19 pro, 27 proti, nikdo se nezdržel zamítnuto. 189 pro, proti, zdrželi se přijat. Tak je to ústní pozměňovací návrh, je někdo proti? Není to tak? Pozměňovací návrh 190 pro, proti, zdrželi se přijat. 191 pro, proti, zdrželi se zamítnuto ústní pozměňovací návrh? Je někdo proti tomuto? Není tomu tak. 192, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis 17 pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 205 pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 206 pro? proti, zdrželi se přijat. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 19 pro. Mám ověřit 18. Kompromis 18 ověřujeme, zahojí hlasování. Ukončuji hlasování. 34 pro, 7 proti, nikdo se nezdržel. Je dobré, že jsme to znovu ověřili. Kompromis 19. Pro, proti, zdrželi se přijat. 218 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se přijat. 227 pro, proti, zdrželi se přijat. 228 e, pro, proti, zdrželi se přijat. 231 pro, proti, zdrželi se přijat. 232 pro, proti, zdrželi se přijat. Ample 4 pro, proti, zdrželi se přijat. Ample 8 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Mpl 8. Zahajuji hlasování, ověření. Končuji hlasování. 20 pro, 25 proti, jeden se zdržel, zamítnuto. Mpl 11 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Temple 12 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Dvanáctku ověříme. Zahajuji hlasování. Končuji. 17 pro, 30 proti, nikdo se nezdržel, zamítnuto. pro 13 pro, proti, zdrželi se, přijat. pro 18 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. pro 19 pro, proti, zdrželi se přijat. Empl 22 pro, proti. Nevidím to, ověříme. Empl 22, zahajuji. Končuji hlasování. 19 pro, 28 proti, nikdo se nezdržel zamítnuto. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se přijat. Dvojka pro, proti, zdrželi se přijat. Tři a pět pro, proti, zdrželi se přijat. Čtyři pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 21 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 22 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 23 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 24 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 25 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 26 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 19 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 22 pro, proti, zdrželi se přijat. 23 pro, proti, zdrželi se přijat. Empl A pro, proti, zdrželi se. Ověříme Empl A, který mám hlasování. Ukončuji hlasování. 24 pro, 23 proti, nikdo se nezdržel, přijato. Dobré, že, jsme, že jsem ještě jednou vás napomenul. Ampl B. Pro, proti, zdrželi se, přijat. Ampl D. Pro, proti, zdrželi se, přijat. Ampl F. Pro, proti, zdrželi se, přijat. Ampl H. Pro, proti, zdrželi se, přijat. Ampl J pro, proti, zdrželi se přijat. pro K pro, proti, zdrželi se přijat. Konečné hlasování, jmenovité. Zahajuji hlasování. Končuji hlasování. 42 pro, 4 proti, 1 se zdržel. Velkou většinou přijato. Srdečně gratuluji Dominik Riker. A teď přecházíme k um, vnitrozemským um, uh, plavbám. Eh, Bas Eko je zpravodajem. Máme konečné hlasování, jmenovité hlasování. Zahajuji. Končuji hlasování. 39 pro, eh, proti byly 2, 40 zdrželi, prosím. Dobrá, tak 40 pro. Tak, tak 1,40 pro. 2 proti, 4 se zdrželi. Přijato. Pak přecházíme Přecházíme k statistice železniční dopravy, pokud je o shromažďování údajů o zboží cestujících a nehodách. Zpravodaj jsem já. Také mám hlasování. Zahajuji ho. Končuji. 43 pro, 2 proti, 1 se zdržel. Přijato. A pak přejdeme k uvolnění trhu přístavních služeb a finanční transparentnost přístavu. Spravodaj eh, mě prosil, jestli bych tomu mohl mm, eh, dělat malý komentář, proto mu předávám panu Flagensteinovi slovo je to opravdu velice krátké. Chtěl bych upozornit na jeden jediný bod, který dnes umožnil toto dnešní hlasování. A e, radě jsem velice vděčen za to, že spolu s parlamentem tady jasně vyjádřil názor k e, tématu e, státních dotací. Vím, že komisi se to nelíbilo, ale rada a parlament říkají komisi, že podle našeho názoru je zapotřebí opatření infrastrukturálních do přístavů, které nebudou státními eh, dotacemi v našem smyslu slova, pokud budou všechny přístupné a pokud budou využity všemi přístavy. A to je podstatný bod a e, bez toho bychom nemohli dnes doporučit e, o tomto hlasovat. A proto to bude e, po 15 letech naposledy a já bych rád poděkoval všem stínovým zpravodajům, také těm, kteří už nejsou přítomni, kolegovi Komucatovisovi a ostatním. Děkuji za dobrou spolupráci v radě, komisaři mm, a také vám, pane předsedo. Děkuji. Děkuji. Tak, už předem si zatleskat. To byl potlesk za tento komentář a teď přicházíme k hlasování. Jmenovité hlasování zahajuji, ukončuji. 38 pro, 8 proti, 1 se zdržel. S velkou většinou přijato. Srdečně gratuluji zpravodaj. Mm-hmm. Tak, budeme pokračovat. Schvalování e, motorových vozidel a jejich přípojených vozidel, jakož i systému konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla. Spravodajkou je Karin Madeli. Ti, kteří e, opouštějí sál, učiňte tak prosím potichu. Karin Madeli má slovo. Počkám, než mý kolegové opustí sál. A minute, please. Please leave. Prosím pěkně, opuste v klidu místnost. My musíme pokračovat, protože tam máme ještě hodně.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 Takže prosím pěkně, buď opuste sál, anebo se posaďte. Takže Karima Deli má slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Dovolte, abych nejprve poděkovala všem stínovým zpravodajům, protože první naše setkání eh, je, musím charakterizovat tak, že každý se skutečně snažil přispět, abychom posílili legislativu. Máme v ruce regulaci, která může reálně odpovědět na skandál Dieselgateu eh, můžeme eh, vyčistit cesty od špinavých vozidel, eh, která neodpovídají absolutně evropským normám. Musíme se podívat také na to, co se děje po, posle, po zveřejnění poslední zprávy která říká, že v Evropě máme 30 milionů špinavých vozidel, která překračují normy splodin NOx dokonce 10krát až 15krát a jsou odpovědná za 72 tisíc předčasných úmrtí. A proto je třeba optimalizovat vozidla během fáze homo homologice, homologizace je třeba eh, také by Volkswagen obnovil svou důvěru, o kterou přišel, eh, protože řidiči nechápou, proč ti, kteří zneužnili jejich důvěry, když je zavolají jako v Německu, tak jak to, že se nedospěje k žádnému výsledku, jak to, že eh, spotřebitelé nejsou kompenzováni tak, jak byli kompenzováni v USA. A v rámci všech těchto aspektů Máme všechny karty v rukou proto, abychom eh, využili tohoto skandálu, který byl částečně i státním skandálem, aby konečně Evropská komise reagovala. Já vím, o čem hovořím. Je třeba, aby eh, konstrukt... Musíme tedy jednat a ne udělat krok zpět, tak, jak se to stalo ve zprávě Olympo musíme vytvořit také nový způsob, jak vytvořit Evropský orgán dohledu. Jsme už tři výbory, které mají toto přesvědčení. Je to takový orgán, který by mohl přivést stejné výsledky, jak jakým dospěla EPA ve Spojených státech. Pro mě je řešení velice snadné. Když hovořím o evropském orgánu, nehovořím o nějaké chiméře. Já prostě navrhuji, abychom skopírovali to, co funguje. Všichni souhlasí s tím, že to, co funguje, to je opravdový orgán, jako je to EPA ve Spojených státech ve svém fungování nezávislém, transparentním, financována čistými prostředky. A stále ještě se nezavršila práce pod výboru EMIS e, a nevím, jak bychom mohli e, více pohnout evropskými komisemi, protože je nás hodně, kteří si přejí vytvoření tohoto orgánu. Paní Marko Ož, Eh, zahájila takovou výzvu vůči Evropské komisi, aby tady vzniklo něco podobného jako EPA. Giovanni De Santi, který je odpovědný za výzkum týkající se RDE a GRC, podpořil význam Evropského dohlížecího orgánu, ale členské státy na to nereagovaly. Takže já důvěřuji našemu výboru, našemu výboru pro dopravu. Doufám, že společně konečně dospějeme k prostředkům a řešení vytvoření takového orgánu a doufejme, že evropský, že náš výbor předloží řešení a že budeme skutečně také mít takové prostředky, abychom ukázali, že Evropský parlament zaujal postoj v tomto skandálu a že Evropský parlament dokáže, že my jsme pochopili obavy občanů a že dodáváme konkrétní praktický e, a, praktická a účinná řešení. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Děkuji, než dám slovo novým zpravodajům, dovolte, abych velice srdečně přivítal mezi námi skupinu návštěvníků Geziny Meissner. E, jsou to lidé, se kterými ona před lety, lety, lety maturovala. Srdečně vítejte v našem výboru. Tady mnozí jiní se také pousmáli. No, Děkuji, pane předsedo, vážená paní kolegyně Deli jako zpravodajko Stanovisko výrobu pro dopravu, co se týče motorových a přípojných vozidel a jejich eh, dání do oběhu na evropský trh a jejich zkoušení během provozu v silniční dopravě. I toto je důležité. My jsme měli první zasedání stínových zpravodajů, vyměnili jsme se naše názory a ústředním bodem skutečně byla otázka, jakým způsobem můžeme do budoucna mít skutečně efektivní dohled nad trhem, nad těmito vozidly, kteří, které mají spalovací motory. A výchozím bodem je také zpráva z EMISu, z podvýboru EMIS. To znamená, že jeho e, výsledky hrají velkou roli. Ale rád bych upozornila, na to, že zatím v Evropě byla vozidla, která jsou v oběhu, schválena jednotlivým, náro, jednotlivými národními autoritami a národními technickými zkušebnami. E, to znamená, že bezpečnost cestujících a bezpečnost řidiče by měla být snad dodržena, stejně tak jako řízení a tak dále. Ale v tomto případě se jedná o specifické zaměření se na spalovací motory a také konec konců na vyčištění splodin NO a výfuku NOx, to je centrální téma, je to skutečně škodlivý plyn, škodlivá splodina ohrožující zdraví obyvatelstva. A proto se domnívám, že bychom se měli zaměřit především na to, jak jaká technická zařízení musí při autorizaci vozidel na trh splňovat pakliže mají katalyzátor číslo 6. To je technická otázka. Tyto možnosti čištění z plodin existují, ale nebyly zatím důsledně používány z důvodu nákladů. No, to znamená, že byl vyvinut příslušný software, a nejenom od toho největšího výrobce automobilu, ale od jiných, kteří nedodržovali emise. To znamená 80 mg na kilometr NOx smí jít do vzduchu z výfuku, ale v, praxe jí, v praxi to bylo 3 až čtyřnásobné množství. A Eh, my máme pocit, že Evropská komise se nechová tak, že by to chtěli zeškrtit nějakým způsobem. Eh, to znamená, něco se ale začalo dít, vidíme to v těch jednotlivých zkušebnách, ale jak to chceme do budoucna měřit? Okamžitě nějakou evropskou agenturu zřizovat, to my eh, lidovci potřebujeme za příliš urychlený krok, který by nemohl fungovat. Eh, musíme eh, dbát na to, aby ty technické zkušebny pracující eh, v jednotlivých členských státech skutečně pracovaly nezávisle, aby byly propojeny v určité platformě, která by měla běžet přes komisi. Jednotlivé národní úřady zatím to všechno taky ještě nedělali a americký trh to všechno potom vynesl na světlo dne. Ale eh, pochybuji tedy, zda ekologické standardy v USA jsou dodržovány. To bychom přeci neměli s TTIPem vůbec žádné problémy do budoucna. My se domníváme, že bychom měli zřídit tuto informační a koordinační platformu na evropské úrovni, kde by skutečně jednotlivé autorizační úřady nahrály veškeré údaje od výrobce automobilu, i to, co se týče intelligence property, čili autorského práva, až do té míry, jak je to možné. Musí být možné to všechno vystopovat a zkontrolovat. Eh, co se týče inspekcí, i ty by měly být zaneseny do toho systému, eh, čili pravidelné technické kontroly, ať už to dělá deka nebo jiný úřad, v Rakousku je to PK, to všechno je třeba registrovat tyto údaje, protože vždycky dochází k prohlídkám vozidel v těchto případech a já si velice dobře vzpomínám, když jeden velký automobilový no, koncern, ne, lobbysta ADRC říkal, to nic není takového nezbytné, to všechno můžeme vyřešit, ale eh, ty zkoušky jsou velice důležité. No, běžím se k závěru, to všechno jsou centrální témata, s kterými se musíme vypořádat, zatím jsme nenašli společnou línii, ale myslím si, že je důležité, paní kolegyně, abychom z pozměňovacích návrhů, které byly předloženy, našli nějak nějaký tematický souhrn a domluvili se na kompromisech. Každý z nás má přehled, víme, že je nezbytné, abychom docílili zlepšení země v oblasti spolděna. Děkuji vám. Teď pan Tošenovský. Děkuji, pane. Eh, Hello, Chair. Uh, If it is possible, because Mrs. has a vote. Pardon, takže paní Grapiny je-li možné, že ona musí zhlasovat do jiného výboru, takže je přečtu příspěvek paní Grapiny. Děkuji zpravodaji za kompromisy. Protože byly rozeslány až včera, neměla jsem čas se jim věnovat. Jsem přesvědčena, že situace by se měla vnímat pokud možno realisticky a ustanovení nové agentury bude trvat nějakých 6-7 let od okamžiku, kdy to bude přijato to znamená, že přijetí by znamenalo velké zdržení. Mé pozměňovací návrhy se snaží najít rychlé, byť dočasné řešení. Rozhodně si nemyslím, že je to nejlepší možné dlouhodobé řešení, ale myslím, že musíme jednat skutečně rychle a proto si myslím, že současná transformace by bylo dobrý, byla dobrým řešením. Jsem si vědoma toho, že je to kontroverzní, co se týká, jak by ta nová prozatímní instituce mohla být nezávislá, ale nemělo by se to nijak spochybňovat. Tento institut má všechno potřebné vybavení, stejně jako speciální lidské zdroje. Ustavení nové jednotky by znamenalo větší náklady a větší byrokratickou zátěž. Ustanovení nové eh, agentury se stane předmětem debaty v radě a každý stát bude chtít, aby to sídlilo v jeho zemi, povede to dlouhém, dlouhým, dlouhým jednáním a bude to časově velmi náročné. Všichni kolegové by si přáli, aby ta instituce byla ustanovena rychle. Samozřejmě je potřeba zajistit lepší komunikaci, je třeba se postarat o transparentnost na straně členských států i komise. V důsledku této debaty očekávám názory kolegů ze své politické frakce i z ostatních, abychom o nich dále mohli diskutovat. Zítra a na další schůzi stínových zpravodajů. Těším se na dobrou spolupráci s kolegy Maria Grapiny. Děkuji teď pan Tošenovský. Děkuji, pane předsedo já bych v prvé řadě chtěl velmi poděkovat paní zpravodajce, že také jsme dostali až, až včera mm, ty, ten návrh písemný, ale hodnotím právě to, že snaha eh, co nejvíc těch písemných podkladů dá, tak abychom mohli hledat eh, společné, společný názor. Eh, souhlasím samozřejmě s tím, že systém schvalování vozidel v Evropské unii je potřeba vyřešit. Na druhou stranu ne, nepovažuji za šťastné, Eh, že nejen návrh komise, ale i řada pozměňovacích návrhů vychází primárně z nedůvěry ve fungování výkonu státní moci eh, či státního dozoru v jednotlivých členských státech. To na sebe nabalujeme velký problém, eh, který, který řešit agenturou, tak jak již kolegové zmiňovali, je jednak časově velmi náročné a nárůst administrativy s tímto spojený může být velmi značný a proto já bych se spíš směřoval eh, tento záměr na hledání standardizace práce zkušeben a co nejvíce společných eh, pravidel, které budou platné pro napříč Evropskou unii. V tomto smyslu jsem také předložil pozměňovací eh, návrhy proti vzájemnému hodnocení schvalovacích orgánů nebo proti společným týmům. Vidím zde spíš snahu jak nalézt na odborné úrovni, protože to je vysoce odborné, i ta debata v emisu ukazuje na velký problém, jak najít ten společný odborný technický názor na eh, posuzování těchto věcí. Eh, podobně bychom neměli vytvářet novou strukturu vnitrostátních poplatků pokrývajících dozor nad trhem, který by měl být jako podobné z dozorové činnosti placené spíš z rozpočtu členských států. A eh, samozřejmě poplatky by neměly pokrývat dozor vykonávaný Evropskou komisí, tak jak jsem uvedl dříve. Tady se můžeme dostat do docela začarovaného kruhu, jak financovat celou, celou tuto záležitost. Druhou oblastí, kterou já vidím, je snaha omezování administrativního břemene a znovu se vracím k určitému společnému názoru standardizace jednotlivých kroků Dovolím si dva příklady. Jsem přesvědčen, že navrhovaná platnost certifikátu schválení typu je příliš krátká, proto bych navrhoval eh, posunout z pěti let na osm let, tak aby byl dostatečný prostor pokrýt celou, celé toto spektrum technicky velmi složitých věcí. Ještě jednou děkuji paní zpravodajce a těším se, že eh, společným, společným snažením se nám podaří najít skutečně velmi rychlé řešení bez zbytečného nárůstu administrativy, které by v této technické věci spíš záležitostem uškodil, než bychom daný problém řešili. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. A teď Dominik Rike. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji Karimě za výbornou spolupráci po práci, která stále běží, eh, práce na Evropské komise, myslím si, že všichni můžou eh, souhlasit s určitým konstatováním. Za prvé, naprosté selhání používaných testů při kontrolách, to znamená, eh, tyto testy, které až do současné chvíli byly používány, nebyly v souladu s realitou a musí být zlepšeny. A za druhé naprosté selhání kontrolních orgánů, které tyto testy používaly a tak, jak to bylo správní, eh, také správních organizací. A se zprávou, která se s tak trochu tendenčním chováním průmyslu. Zatím můžeme souhlasit s tím, že bychom, v tom jsme si asi všichni zajedno, že by bylo třeba změnit testy a přizpůsobit je skutečně tomu měření v reálných podmínkách, v reálném čase abychom zamezili eh, tomu, aby technické možnosti omezili tady, eh, aby se, aby se omezilo používání těch technických možností, zabudování těch odpojovacích zařízení a podobně. Mm, tentokrát musíme být velice vdělí, musíme dávat pozor, je třeba, aby eh, národní orgány pracovaly řádně mm, co se týče naprosto nezávislé evropské agentury, eh, to je zase druhý návrh, ale možná, že bychom se většinově mohli najít, eh, sejít na tom vytvoření té platformě, eh, kde by se združily prostředky a která by měla odpovídající kompetence. Kontrola bezpečnosti jak už to tady zaznělo, by měla zůstat v těch organizacích, kterým to přísluší, e, protože otázky ekologie a splodin musí být řešeny jimi, protože není možné to nahrazovat zase jinými orgány. Ale už to tady zaznělo, je třeba kontrolovat pořádně emise. A tady si myslím, že sdílíme eh, tuto starost. Ale co se týče na toho, abychom nalezli koncensu v tom, že bude vytvořena buď nějaká správní, bude vytvořeno nějaké správní místo, anebo nějaká platforma, ta by asi byla užitečná pro združení těch informací přicházejících z jednotlivých národních organizací. Hm, protože nějaká evropská právní agentura by znamenala další náklady. Já bych rád připomněl, že v současné době zhruba 15 miliard to stálo Volkswagen a to by asi stálo víc. Bude to stát další miliardy eur, aby se prostě e, stáhly z trhu všechny ty ta vozidla, která byla vyrobena. A za těchto podmínek uh, uh, už to bylo hodně drahé a proto já si myslím, že pravděpodobně a na tom asi bude muset paní zpravodajka popracovat. Místo, aby se navrhovala Evropská agentura, eh, tak snažit se najít nějakou platformu s možnostmi kontroly, eh, které, která by prostě spolupracovala s národními orgány. To je alespoň mé osobní přesvědčení. Já si myslím, že dobře, kdyby to byla Evropská agentura, možná, že by to vše bylo všechno bezpečnostní, ale bylo by to moc drahé. Děkuji. Další je Maja Kilem. Děkuji. Ráda bych poděkovala eh, kolegyni paní Deli za vynikající návrh a za to, že zorganizovala první setkání stínových zpravodajů. Tato práce je jedna z nejdůležitějších mm, prací během tohoto mandátu a také podporuje naši práci v výboru EMIS. A já bych ráda zdůraznila, že tuto věc beru velice vážně, protože asi před rokem eh, se to, to eh, objevilo, ten skandál, a důvěra našich evropských spotřebitelů se ztrácí na celé evropské úrovni v jednotlivých členských státech a to znamená, že bychom mohli znovu obnovit jejich důvěru, jde o velmi stabilní spolupráci, tak abychom mohli tento problém vyřešit. Je tu řada otázek, které se objevily i v této zprávě a teď jsem pochopila, že parlament musí být velice striktní v této záležitosti a musí jednat tak, jaká je jeho role eh, v zájmu evropských spotřebitelů a životního prostředí a doufám, že eh, si toto všichni zapamatujeme, protože se zdá, že mm, automobilový průmysl, nebo jinak jsou tady takoví, kteří obhajují Bohužel je to tak i v komisi, že obhajuje tuto situaci, přestože bychom měli slyšet neutrální hlas. Myslím si, že parlament by se měl podívat na to, jaké cíle tady budeme mít do budoucna, jaké kontrolní mechanismy. A myslím si, že tím se bude zabývat výbor TRAN. Jsou to ovšem různé názory na to, jak bychom měli těchto cílů dosáhnout společně eh, nejlepším způsobem. Nejúčinnější způsob eh, je to, aby to bylo neutrální cestou, objektivní, aby to celé bylo transparentní, aby to bylo kontrolovatelné a aby se pravidelně konaly audity. Předložila jsem takový, to, takovéto pozměňovací návrhy s eh, paní zpravodajce Deli. Jsem ovšem velmi otevřená další diskuzi s kolegy o tom, jaký typ organizace, jaká agentura mm, nebo jak to udělat aby eh, tento celý systém dobře fungoval a doufám, že tady nevznikne další byrokracie, ale že budeme moci eh, profitovat ze stávajících systémů a že vznikne nová struktura a ne tak, že na každou věc budeme mít vlastní organizaci či agenturu. Budu se těšit na eh, kompromisy našich zpravodajů Myslím si, že to bude zajímavé, zajímavá situace ještě. Doufejme, že to bude spolupráce plodná a konstruktivní, tak abychom mohli tyto problémy vyřešit, abychom uzavřeli mezery, o kterých se tady hovořilo. A měli bychom obnovit důvěru našich spotřebitelů v celý systém. Děkuji. Děkuji. A protože jsme trošku pod časovým tlakem mám tady ještě tři řečníky na seznamu, ale e, musíme se omezit na minutu a půl. Další je Líba Koch. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl připojit k tomu, co říkal Vene Kuhn, a proto se omezím na tři témata. Za prvé, národní poplatky, to by mělo platit pouze pro náklady eh, kontroly trhu, ne eh, pro náklady, eh, které vystávají příslušným zkušebnám za jejich služebny. Tyto zkušebny, tedy důkladnost jejich testů, bude rozhodující pro to, co si, mm, co, jaká padne valba. Jednotnost pro aktéry na trhu, nemělo by to být proti sobě, spíše by tady měly platit tržně hospodářské mechanismy. Za druhé, namátkové kontroly. Já si myslím, že komise by v rámci přenesených práv pravomocí měla stanovit kritéria k rozsahu a častosti těchto eh, zkoušek, tedy měla by to být taková evropská standardizace. Za třetí ehm, odhalení, eh, odkrytí dat, ehm, dat týkajících se vozidel, protože tato jsou často velmi citlivá a proto výrobci automobilů eh, obecně ne, musí, nezveřejňují softwary, ale jsou to jenom ona data, která skutečně jsou důležitá pro schválení vozu. Byl bych rád, kdyby tyto body mohly při eh, sotování kompromisů, eh, kdyby mohly být zohledněny. Děkuji vám. Děkuji. Lucy Anderson. Děkuji. Ano, já bych ráda zdůraznila, jak eh, klíčová je tato legislativa a jsem ráda, že je v dobrých rukou v eh, eh, paní zpravodajky Deli v té, touto zprávu. Toto obecně. Ale také jde o dopad vozu a také jejich svalování v městech. Tady jde o také o mobilitu, ale také je tu práce všech těch, kteří se účastnili práce EMIS, kteří se snažili zajistit, aby to, co se stalo skandálem Volkswagenu, se už nebude nikdy opakovat. A e, co se týče pozměňovacích návrhů, tady jsem pouze chtěla zdůraznit několik e, e, kterých jsem pracovala já. Za prvé je skutečně důležité, abychom se dopracovali k definici těchto špatných zařízení. A toto posiluje práva veřejnosti na informaci v tom, co se týče emisí vozidel. A to by mělo být detailní informace. Pozměňující návrh 136 je v tomto smyslu velmi důležitý. A toto je oblast, kde zásada subsidiarity možná bude trošku posunata dozadu, eh, tak, abychom eh, dostali zájmům spotřebitelů. Pozměňovací návrh 141 například. Tady jde o interpretaci eh, vymáhání a měli bychom být tady v tomto důslední a jednotní v zájmu našich spotřebitelů a veřejnosti. A stejně tak je velice důležité, abychom se blíže podívali na opatření týkající se mm, a přenesené pravomoci. Víme, že toto je oblast, která dříve byla považována za technickou, ale jak víme, je tady toto způsobilo velkou politickou škodu. Je to klasický případ toho, kdy parlament e, musí e, více kontrolovat takováto opatření. A myslím si, že všichni si budeme vědomi a nebudeme překvapeni tím, e, že ochrana, výbor pro ochranu spotřebitelů, že tady máme takový deregulační tlak na tato opatření a já se spolehám na tento výbor a ostatní, že budou proti tomu působit a že zajistí, abychom toto napravili ve, ve prospěch automobilového průmyslu, ve prospěch spotřebitelů a také ve prospěch eh, celkového eh, veřejnosti. Děkuji teď Gesine Meissner. Děkuji, pane předsedo. V zásadě bychom mohli být Američanům vděční za to, že zaregistrovali, že tady došlo k podvodu A dokonce těch 80 mg, které bylo dodržovány eh, v UNOX v USA, jsou ambicioznější než 180 u nás. A to bylo, co se dosáhlo tím, že došlo k těmto podvodům. Tady ve výboru Trans jsme v posledním období si říkali, že potřebujeme regrading těchto emisí, protože jsme přesně nevěděli, jaký je toleranční faktor, kolik se překračuje, ale ale vědělo se, že se překračuje. A proto je velice důležité popřemýšlet o tom, jak bychom do budoucna mohli dělat takovéto přeskumy, toho, co skutečně venku z toho auta vychází, ehm, to jsou driving emission tests, a mm, kdo by toto kontrolovat měl. Teď jsme ve výboru EMIS, ehm, to, ten zasedá paralelně, tam jsme zaregistrovali, že v podstatě selhala všechny roviny. Všichni něco věděli, někteří věděli více a v podstatě nikdo nic neudělal. A proto je velice dobré, že se tímto teď zabýváme. Ano, sporným bodem je to, kde to má být eh, kontrolováno. Jistě, že by to měla být závislý úřad. Američané mm, tady už um, přišli s překvapivými testy, to vůbec nepovažuji za špatné, když se takto překvapí, nečekaně testuje se správnými metodami, pak může na něco přijít. V tomto směru by to mělo jít. A Dominik Rike už říkal, že u nás na frakci um, si nejsme úplně jiní. Někteří si myslí, že to dělají agentury správně, já patřím k těm druhým, kteří říkají, že agentura by potřebovala dlouhou dobu a možná by to byla velká byrokratická zátěž Musíme zajistit to, že, jak řekla kolegyně, to bude orgán nebo systém, který skutečně přijde s, zaručí rozumný přeskum nebo kontrolu. Takové namátkové kontroly třeba tak, abychom do budoucna měli na trhu vozy, které nebudou znečišťovat vzduch, ale které opravdu spotřebitelům poskytnou to, co by si rádi koupili. Děkuji. Kontrola nejenom, že musí být nezávislá, ale finančně nezávislá abychom měli eh, konkurenci, když budeme mít nějaké polotesty, tak je to k ničemu. Jasně, všichni věděli, i komise věděla, čtyři, pět let s Německem jednala, věděli, co by se mělo udělat, ale nikdy nebyla iniciativní. Takže to, co říká komise, je docela skandální a paní Žekovská teď má slovo. Děkuji, pane předsedo. Dobré ráno. Děkuji za pozměňovací návrhy i za tuto diskusi. Jsme trochu nejistí, protože ty pozměňovací návrhy často jdou velice protichůdným směrem. Není to jenom problém posouzení obsahu těch pozměňovacích návrhů, ale dosáhnout pochopení toho, jak sledovat stejné cíle, protože pokud některé z těch pozměňovacích návrhů budou přijaty, pak zcela jasně nepřivedou, nepřispějí k větší efektivitě a transparentnosti a zlepšení systému. Tedy ta otázka není jenom ten či onen pozměňovací návrh, ale souhlasíme, že ta reforma by měla být zásadní reformou toho kontrolního systému a proto jsou potřeba zásadní změny. Nepůjdu do podrobností po jednotlivých pozměňovacích návrhem, dám to do skupin. Samozřejmě první věc, otázka agentury. Komise navrhla systém dohledu z komisních služeb. Tady by tedy byla zadržen, zaručena ta role nezávislosti, kdy, než když to bude u členských států. My jsme si nevybrali agenturu, protože by to bylo nákladné, časově nákladné a ten systém by asi nebyl efektivní. Opíralo by se to o tu agenturu, jako je železniční nebo jiná agentura. To znamená, bylo by to nákladné. Tedy pozměňovací návrhy, které mm, indikují, že by GRC mělo být tím dozírajícím, to je nejschudnější zřejmě. Jinak bychom souhlasili s tím, že ta otázka agentury by byla nákladná. Druhá věc, poplatky. Opět eh, v článku 30 navrhujeme eh, vybírat poplatky od výrobce tak, aby se zaplatily náklady. To je samozřejmě věc, kterou si vybere parlament, v rada. Parlament eh, vybere systém, jak financovat ten systém dozoru, ale pokud bychom byli vzájemně exkluzivní, tak chci zdůraznit, že je třeba financovat dozor na trhu tím či oním způsobem. Není možné ten systém ustanovit a nemít k němu rozpočet. Třetí věc souvisí e, s fórem. Pozměňovací návrhy, které byly předloženy v tomto směru, se nám mnohé líbí. Myslíme si, že by to mělo být transparentní. Součástí fóra by měly být třeba nevládní organizace a třetí strany, ale co se týká kompetencí fóra, tak to samozřejmě bude fungovat a bude rozhodnuto. Fórum by nemělo nahradit řádný dozor na trhu, který bude dělat nezávislý orgán. Čtvrtá věc, a to si myslím, že je důležité, série pozměňovacích návrhů, která se týká Eh, výhradně legislativy spojené s odpojovacími zařízeními. Tato zařízení jsou už součástí stávající legislativy a není potřeba tu definici přenášet do, nějaké eh, rámcové, do nějakého rámcového eh, dokumentu děláme testy pro CO2, ty testy v podstatě neexistují. Já chápu, odkud se to bere, my všichni musíme být opatrní s uváděním testů, ale myslím, že to zatím není součástí technického nebo legálního rámce. Nemůžeme se na to v této legislativě tedy odvolávat. V kontextu s tímto dokumentem je výbor EMIS, to je vaše volba, ale co se týká uh, kdy toho, že kladete důraz na korektnost, tak je důležité, že to rámcové, ten rámcový dokument není zatím přesný, co se týká těch eh, testů. Další velice důležitá věc, už jsme zdůraznili dříve, že nejde jenom o omezení času toho certifikátu, typu jde o to, že pokud ty certifikáty budou obnovovány, tak musí být obnovovány lidských testů a nikoli v dokumentu. O tom teď právě diskutujeme a ten text, test o němž hovoříme, vypadá, jako by šel v druhém směru. Takže prosím, abyste sledovali cíl, který má být eh, naří, tímto nařízením splněn jiným, jiným způsobem myslím, že je třeba najít nějaký přijatelný kompromis. Teď paní Deli, zpravodajka. Mm, děkuji, pane předsedo. Mm, děkuji svým stínovým zpravodajům. Hned zareaguji svému kolegovi z Evropské lidové strany. Mám jistě právo mu říkat Werner. Wernere, já vůbec nereaguji hystericky. No to tedy vůbec ne. Mm, já jsem klidná, ale my si myslíme, že my jsme ten výbor, který by se měl pokusit o to, aby on dal k dispozici takovou cestovní mapu, Eh, pro blaho spotřebitelů, ale také pro zlepšení imidže parlamentu, eh, kde vidíme, že jsme spíše, že se spíše stáváme pozorovateli, diváky, než opravdovými legislativci. Eh, za prvé, myslím si, že všichni budeme si zajedno v tom, že testy nebyly respektovány respektovány, že ano, došlo k selhání institucím, teď hovořím o státu, o národních orgánech, ale dokonce i o Evropské komisi, která neanticipovala a která reagovala velice slabě oproti tomu, co jsme tady očekávali. Takže místo, abychom tady dělali nějaké paralely mezi nějakým monitorovací platformou, mezi agenturou, no pozor, my přece říkáme, že všichni víme, máme model, který funguje. To všichni vědí. To je ta agentura v Americe, která je nezávislá. EBA, která je efektivní, která skutečně umožňuje nezávislou kontrolu. Na, na tom se snad shodneme a měli bychom jít tímto směrem. Já půjdu rychle, pane předsedo, rychle to projdu. Druhá věc, já dobře rozumím tomu, co říkáte, eh, co se týče správních administrativních nákladů ale máme 27 nebo 28 orgánů a to je dražší, než mít jenom jednu snad. Čili eh, to, co měli bychom být schopni udělat, to, co jsme udělali v železniční oblasti nebo v oblasti aviace, v oblasti letectví. Ano, trvá to určitý čas, ale měli bychom o to usilovat a jistě kapacitu to udělat máme, když to vidíme na eh, příkladu těch jiných agentur. Já chápu, že Evropská komise říká, že bude zapotřebí rozpočtu pro dohled nad trhem ale bude skutečně zapotřebí, aby tenhle, tento tohle opravdu existoval. No dobře, ale jaký orgán to bude dělat? Můžeme to nazývat orgánem nebo agenturou nebo čím, ale potřebujeme nějaký takový nástroj, který by zabezpečil kontrolu nad trhem. No, už skončím, pane předsedo. Ráda bych řekla, že se těším na práci se svými společnostmi spolu s pravodaji a určitě vzejdeme z tohoto výboru s dobrou vyváženou zprávou, abychom řekli, že bude exist, bylo, existovalo před a bude existovat i po Dieselgateu, především tím, co nabídneme našim spotřebitelům, aby evropští občané získali znovu důvěru v naši práci. Děkuji vám mnohokrát. Hlasování v Tranu bude 10. listopadu, v IMKU 29. listopadu a v plénum to ještě nebylo rozhodnuto, to bude někdy v příštím roce. A teď přicházíme k dalšímu bodu, a to je výměna názoru s generálním ředitelem generálního ředitelství panem Henrikem Hololajem. Pane Hololaj, vy jste poprvé hostem v našem výboru od té doby, co jste se stal minulý rok generálním ředitelem a hodně dlouho už jsme plánovali vaše návštěvu, takže mě obzvláště těší, že konečně to dopadlo dobře a klaplo. Pan Holej nám představí svou vizi o budoucnosti dopravy a bude nás informovat také o výsledcích schromáždění, kterého se účastnil Miloš v Montrealu. v Montrealu. Děkuji mnohokrát za to, že se vám podařilo sem přijít a eh, dávám vám teď slovo, pane Hololaj. Děkuji vám, pane předsedo. No, vážení a milí poslanci a poslankyně, pro mě potěšením, že se mohu setkat s vámi, s členy výboru pro dopravu. A je to pravda, jsem tady poprvé, co se takto potkáváme, ale s většinou z vás jsem se už tak či onak, tu či onde sešel a měli jsme velice dobrou spolupráci a z toho jsem se vždycky radoval. Pokusili jsme se panem předsedou vypracovat, eh, eh, dohodnout, abych se mohl přijít. Snažili jsme se delší dobu, takže alespoň teď na to došlo. Je to tedy dobrá příležitost, jak vám poskytnout eh, informace o tom, co se stalo na generálním schromáždění ICAO, které proběhlo před dvěma týdny mm, v druhé půli mě doprovázeli někteří z vážených členů tohoto výboru. Začnu tím, že vám řeknu něco o jednání ICAO. Eh, je, bylo to v naprosto jiné atmosféře než o tři roky dříve a když se podíváme na výsledky, tak ty byly nahony vzdáleny naším očekáváním. V tuto chvíli jsme měli velice dobrou spolupráci na evropské úrovni. A když řeknu na evropské úrovni, tak to není Evropa 28, ale Evropa 44, což je ta Evropská konference civilního letectví. Zahrnuje to celkem 44 států. A ty, všichni, ty všechny státy byly jedním evropským týmem. Také mám radost, že vás mohu informovat, že celý evropský vyjednávací tým byl vedoucím při jednání těchto historických jednání, protože nikdy dříve žádná rezoluce ICAO nepřinášela uh, tolik pozitivních statementů z pléna od jednotlivých členských států, když se o té rezoluci jednalo. A skutečně je to díl, na kterém se podílí 199 zemí celého světa a myslím, že máme dobrý důvod být pišni na výsledek. Globální trh, ehm, bez pochyby dobrý díl pro životní prostředí, reprezentuje to zásadní krok dopředu, jak přistupovat k emisím z mezinárodního leteckého provozu. Tato dohoda také otevírá novou kapitolu v mezinárodním letectví. Je to úplně poprvé, kdy bylo dosaženo globální dohody, jak přistoupit k problému CO2 v celém celém eh, odvětví. Tady pan předseda Juncker definoval politické priority a ty se týkají těch klimatických změn. COP21, pařížská dohoda, která byla schválena, byla opakovaně využita k tomu, abychom se pak usili přesvědčit ostatní státy, jak využít tohoto okamžiku. Také jsme eh, sledovali tu evropskou strategii evropské mobility, to má ambici skutečně se pustit do boje s emisemi v letecké dopravě. Doprava. Ten dokument je velice dobré východisko, jde o to, aby globální, v globálním měřítku byly zahrnuty emise z letecké dopravy, aby byly součástí toho schématu. Není to diskriminační, to diskriminační, to pro nás bylo velice důležité. Musíme ke každému přistupovat stejně. Opírá se to o aktivitu leteckou, nikoliv o geografické parametry. Někde možná dojde k ulevám, protože na této schůzi byly, byly jasně definována, byla jasně definována kritéria, Účast členských států je dobrovolná v prvních šesti letech. Ze všeho eh, nejvíc je to spravedlivá dohoda a zajistí se tím, že evropské firmy budou v mezinárodním měřítku mít stejná pravidla. 65 států se přihlásilo k účasti, další přistoupí v té povinné fázi v roce 27. Zatím říkám 65, ale jsem přesvědčen, že ten seznam se ještě rozšíří a také musíme pracovat na tom, abychom pomohli především méně rozvinutým zemím, jako je Afrika, ve vytváření kapacit a abychom projevili pochopení, pokud to pro ně bude e, výhodné, tak aby se účastnili schématu od samého počátku, protože některé z těch méně rozvinutých zemí udělali doma spoustu práce. A teď se blížím k závěru. Pro tyto země je výhodné být součástí tohoto schématu. Některé eh, země jsou v tom opravdu velice pilné. Pak je tam další klauzule, která zajistí, že se pravidelně bude dávat šance eh, k revizi těch opatření tak, aby byla robustnější a odpovídala. To je důležitá věc chceme mít eh, opravdu důležitou klauzuli v tomto směru a toho se podařilo dosáhnout. To, co v ICAO bylo dohodnuto, je obecný politický rámec pro implementaci opatření. Zcela zjevně jsou tu i další detaily a šlo o to, aby ty detaily byly skutečně propracované. To je a bude úkolem ICAO, Rady ICAO. My samozřejmě poté uvidíme, jaký výsledek ta jednání a ty, diskus, ty diskuse měly. Máme osm členských států, které hlasovaly. Tam byl velice dobrý výsledek v hlasování a máme velkou důvěru v to, že i nadále budou sledovat evropskou linii spolu s ostatními státy, které se taky jasně zavázaly v tom, že by měla být vážně míněná opatření, protože to je to, co chceme a potřebujete. Celá řada řešení se nabízí. Dohoda z minulého čtvrtku se týká omezeného růstu emisí cíle má být dosaženo, má se to pravidelně kontrolovat a má to být nadále doplněno dlouhodobými cíly. Je třeba zahrnout zlepšení leteckých technologií, je třeba mít eh, udržitelný rozvoj i alternativní přístupy. Teď ETS. Co se bude dít dále? toť otázka, mm, která se objevila, než ten díl byl vůbec přijat. My teď budeme muset posoudit dopady e, v souvislosti s evropským systémem emisí v letectví. To v roce 2013 ten rozsah emisí byl částečně omezen, týkalo se to jenom vnitroevropských e, letů. Dohodu s ICAO jsme nyní dosáhli, je třeba ji analyzovat a komise počátkem příštího roku parlamentu a radě předloží review a e, bude se o tom jednat, než se v ICAO bude dál postupovat. Komise posoudí tu rezoluci a rozhodne, co je třeba dělat e, s ohledem na cíle EU. Tedy je to pokračující práce, bude se to znovu posuzovat, evaluovat a pak počátkem příštího roku přijdeme s nějakým návrhem. ICAO je dobrý rámec, ale je ještě třeba dál pracovat. Jednání byla sice někdy obtížná, ale ten jo, no, úspěch, kterého se dosáhlo, je teprve počátkem všeho. Půjde o to, aby se Eh, uskutečnila technická pravidla, implementační pravidla. To bude důležité, protože je hrozně důležité, aby implementační mechanismy fungovaly v plném rozsahu. Rezoluce obsahuje eh, rámec, jako je monitoring, reporting a ověřování a eh, kritéria pro emisní jednotky to je věc, kterou musíme velice bedlivě sledovat s ohledem na globální měřítka, tak, aby to mohlo fungovat od roku 2021. Také musíme přijmout pravidla ICAO do národního evropského práva, je třeba je konsistentně implementovat. Implementace samozřejmě je naprosto zásadní věcí. Teď pár slov k ostatním tématům, o nich se v ICAO hovořilo. Samozřejmě globální opatření dominovala a kritéria úspěchu pro toto schromáždění IKO do značné míry závisela na tom, jaký výsledek bude dosažen v kontextu těch tržních opatření. Protože to dopadlo dobře, tak schromáždění jako takové se také hodnotilo pozitivně, ale chtěl bych zdůraznit, že takové pozitivní výsledky jsme dosáhli i v jiných oblastech a skutečně to bylo v celku úspěšné schromáždění, byly tam ambiciozní návrhy, ambiciozní stanoviska i v jiných oblastech, jako je bezpečnost, kybernetická bezpečnost, management dopravy, ekonomické otázky. A velice rád vám říkám, že jsme dosáhli ve všech těchto oblastech velice dobrých výsledků. Ještě bych zmínil něco málo z toho. Lepší harmonizaci pravidel na globální úrovni a tím, že se nám to podaří, eh, tak eh, budeme brát v úvahu práci, která byla odvedena eh, státy a regiony, včetně pravidel, která v současné době rozpracováváme v EU a také práce, která je odváděna v kontextu mm, základních mm, pravidel a práce, která byla odvedena také zde na výboru konfliktní zóny. Shromáždění podpořilo eh, potřebu eh, dále prioritizovat eh, provádění akcí, tak abychom se věnovali riziku které se existují v konfliktních zónách. Takže toto je důležité téma pro celou řadu zemí. Mm, zjevně také činíme kroky na evropské úrovni, ale jak budete vědět, letecký provoz je globální průmysl a sdílení informací na globální úrovni je naprosto klíčové letecké linky státy by měly být informovány o rizicích, která vyplývají z konfliktních zón, eh, tak aby učinili operativní opatření, eh, která budou odpovídat riziku. Kybernetická bezpečnost a útoky zhromáždění mluvilo o potřebě jednat tady společně, zvláště mm, v oblasti eh, letecké dopravy také jde o to reagovat na případné útoky. Důležitost toho, abychom překonali, mm, abychom se věnovali bezpečnosti, abychom se věnovali kybernetickým rizikům a to obsáhlým způsobem, abychom obránili celý, ochránili celý letecký provoz. To bylo také předmětem diskuze a kybernetické útoky v letecké dopravě určitě něco, co um, bude tématem i dneš, dnešním a také do budoucna a bude proto zásadní vždycky krok vpředu k bezpečnosti. Shromáždění mluvilo o rizicích a také o, e, rozhodlo se udělat určité pokusy a zabezpečit e, větší bezpečnost a vyzvat státy, aby také zlepšili své e, systémy. Evropská unie i nadále bude přispívat k těmto podpoře, bude se podporovat tyto státy. Skutečně chceme přijít s naším dílem chceme, chceme, aby žádná země nebyla vynechána. Je důležité, abychom napomohli vytváření kapacit ve všech zemích po světě. Co se týče bezpečnosti, očekávám, že toto bude ještě více mm, prezentováno v kontextu ICAO, protože i ve světle mm, Rady bezpečnosti OSN a usnesení z 22. září, eh, která eh, mluví o otázce eh, letecké bezpečnosti a také zdůrazňuje roli ICAO při zabývání zabývání se touto konkrétní otázkou do budoucna ehm, vizualizace. Eh, zhromáždění mluví o eh, stále větší eh, spolupráci a ehm, mluví o ehm, nastolení společného systému jako v Evropské unii. Je to potřeba lépe integrovat toto do kontextu ICAO. Toto je zásadní proto, abychom zajistili to, že státy mimo Evropskou unii plně rozpoznají specifičnost našeho systému. Jak budete vědět, tak ICAO eh, eh, se zakládá právě na spolupráci státy. Někdy máme problém vysvětlit eh, celou koncepci v Evropské unii. A toto by mohl být dobrý krok k přijetí mm, této věci i v kontextu ICAO. Je to poprvé, kdy se nám podařilo eh, se dopracovat k tomuto porozumění. Co se týče eh, eh, globálních plánů, byly přijaty tak globální plány v oblasti bezpečnosti leteckého provozu. To jsou plány, které umožní udělat priority pro další roky. Abych to shrnul, rád bych také konstatoval, že úspěch, kterého jsme dosáhli při jednáních a e, skutečnost, že se nám podařilo dosáhnout dohody, mm, e, to hraje důležitou roli. E, bylo to dosaženo právě kvůli velmi dobré spolupráci v rámci týmu. Měli jsme vynikající tým, spoustu profesionálů, kteří byli velmi angažováni a věnovali se tomuto tématu. A jsem velmi vděčen za účast členů Evropského parlamentu a členů tohoto výboru a také panu Nilsovi a paní Deli, kteří jsou přítomní a e, kteří nám e, předali zkušenost se specifickými e, rysy ICAO. Ano a pak ještě z Výboru pro životní prostředí paní Čeling a další, kteří byli přítomni a kteří také děkuji všem eh, ostatním. Měli jsme velmi dobrou diskusi. Mm, já osobně jsem za to velice vděčen. Jestli dovolíte, tak řeknu jenom pár slov, jak jsem slíbil, eh, k jiným tématům, tak abychom si udělali takovou tour de horizon. Abych chtěl podat aktuální... Um, Nejprve pár slov eh, k mm, letectví. Jak si asi budete jak vy asi budete vidět, tak mm, rada mm, zaručila mm, pověření eh, pro, pro dohody eh, v, s ASEANem eh, také s Tureckem, bylo to 7. června a máme v úmyslu ukončit tuto dohodu rychle, tak abychom vytvořili podmínky pro to, aby to, tento trh se vyvíjel dál, ale jsme si jistí, že komise udělá vše pro to, aby mohla dostat tomuto slibu ve prospěch našich spotřebitelů a i průmyslu. Během léta jsme připravili návrh textu dohody body a eh, tak bychom mohli nastartovat naše jednání. A eh, teď máme První kolo eh, vyjednávání se státem Katar, se Katarem a 19. až 22. Eh, eh, září. Byly to velice konstruktivní spolupráce a oni se angažují, chtějí s námi spolupracovat v této dohodě dopravní, mm, včetně také o opatření týkající se soutěže. A je to první úspěšné kolo, bylo dohodnuto, že druhé kolo se bude konat v druhé polovině ledna. A co se týče ostatních partnerů, tak eh, první kolo chceme zorganizovat se zeměmi ASEANu, ASEANu 26. až 28. října v Bruselu. Takže v příštích dvou týdnech a eh, také máme plán začít s jednáním s Tureckem od 9. do 11. První kolo má být od 9. až 11. listopadu a v to v Ankaře a Spojené arabské emiráty tady ještě pořád eh, eh, přemýšlíme o tom, jak eh, zajistit, že bychom se mohli dohodnout na datu, kdyby se začalo s jednáními. Takže my opravdu se snažíme v tom něco dělat. Toto bylo nedílnou součástí naší strategie v oblasti letectví. Došlo k dobrému pokroku a určitě máme v úmyslu udržet toto tempo ještě i během jednání. A další žádosti o autorizaci, abychom začali jednání s Mexikem, Arménií a státy Golfu a Čínem, s golfskými státy a Čínou, to je pořád ještě na stole v radě. A zároveň doufáme, že budeme moci ukončit některá jednání, která teď běží, ještě musíme ukončit vyjednávání s Brazílií a takže máme tady dobré eh, diskuse s Brazilci, myslím, že to bude v Montrealu a jsem optimista v tom, že budeme moci, eh, doufám, naplánovat poslední kolo vyjednávání do konce tohoto roku a e, také chceme ukončit, e, e, chceme začít vyjednávání s Azerbajdžánem a to ke konci, ke konci roku. Bezpečnost dopravy, toto téma. Bezpečnost je zase velkou otázkou a tady musíme vidět, že tedy povaha mnoha těchto hubů dopravních a také možnost teroristických útoků, toto všechno celý dopravní systém či dělá z něho významný cíl. Komise tady v tomto činí kroky.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 předseda Juncker eh, dal mandát panu komisaři. Eh, byla zřízena taková task force, která by měla podpořit práci komisaře eh, v oblasti bezpečnosti. A tento task force má mandát, aby podpořil provedení, provádění těchto bezpečnostních opatření. Je to v duchu práce komise. Jsou tady správné tempo, tento přístup je důležitý. Jde o to mít stále důvěru pasažerů. Víme, že tady že stoprocentní bezpečnost, bez, bez, není eh, možné. Takže pokračujeme v oblasti docilování těchto cílů bezpečnosti, jde o robustní eh, legislativu a její implementaci. A eh, tady bychom chtěli urychlit spolupráci s DG Home, tak abychom pokryli všechny oblasti, také námořní dopravu a pozemní dopravu. Rovněž organizujeme konferenci eh, o veřejném, veřejné oblasti. To eh, tady půjde o pozemní bezpečnost a také začátkem listopadu DG Move eh, bude organizovat konferenci o ochraně veřejných oblastí. Chceme urychlit výměnu osvědčených praxí se členskými státy a s nejrůznějšími dalšími aktéry, který se eh, zabývají různými typy dopravy, letectví, námořní a pozemní doprava. A chtěl bych ještě eh, mm, pozvat také eh, vážené členy tohoto výboru, aby se této konference zúčastnili k námořním. Ehm, právě eh, Tady eh, bylo to hodně uděláno v ehm, nezávislých studiích, byla tady zúrazněna eh, zranitelnost této oblasti, DG Home poskytne posouzení rizika v následných krocích a na základě toho budeme moci zvážit další legislativní kroky. Co se eh, týče eh, železniční dopravy, pozemní dopravy, naší první prioritou by mělo být zvýšit bezpečnost. Je tady totiž nebezpečí, že eh, národní bezpečnost, že by se mohli vrátit, otočit hodiny zpátky a myslím si, že bychom měli být velice ostražití v této věci. Musíme tady mít evropský přístup k této bezpečnosti a tady komise mm, pracuje na studii, ta má být rovna dokončena a příštím krokem pak bude, aby DigiHome opět mm, poskytl mm, posouzení posouzení eh, rizik v oblasti železnic a pak se bude diskutovat o relevantních legislativních návrzích. A Chci ještě říci, že otázka bezpečnosti bude rovněž diskutována jako jeden z bodů na další radě eh, pro dopravu eh, v prosinci 2016. Jenom pár slov k tomuto. Hodně se toho dosáhlo mm, s velkou podporou Evropského parlamentu a zvláště tohoto výboru. A díky vaší podpoře a podpoře členských států radě eh, bylo možné schválit několik našich iniciativ v roce 2016, jako například železniční balíček, eh, dále eh, pozitivně se dneska hlasovalo k dalšímu balíčku a také směrnici o technických požadavcích pro vodní plavidla. A navíc evropská strategie bude se věnovat strategii mobility v pracovním programu komise 2016, který byl schválen 20. července. Bezpečnost pasažérů, tento balíček byl přijat 6. června, pak se také RIFIT. Vyhodnocení RIFIT a mm, další mm, věci budou připraveny ke schválení teď na podzim. A mm, to odpovídá před, prioritám předsedy eh, Junkera, aby se vytvořil jednotný trh. Co se týče pracovního programu emise, eh, komise, budeme určitě pokračovat, abychom dostali našim slibům v roce 2017, budeme zakládat na práci z roku 2016, chceme to naplnit v roce 2017 a eh, doufám, že pracovní program bude schválen na konci tohoto měsíce. Co se týče mm, silničních iniciativ, ta příprava právě probíhá. Vím, že, je tady, mm, že tady byl úmysl v minulém roce, že budeme hotovi do konce tohoto roku, ale mm, došlo k vývoji, který se nám vymkl z ruky, takže došlo k určité prodlevě a teď eh, jsme velmi, eh, máme důvěru v to, že budeme schopni Eh, to dokončit na začátku jara příštího roku. Další věci na rok 2017, to bude vyhodnocení, fitness check, námořní legislativy a také návrh eh, dalších eh, věcí. V roce 2017 to bude námořní rok. Je to téma, které je velice podporováno naš, předsednictví malckým a budeme tady pracovat na legislativě, soustředovat se na účinnou implementaci námořního dopravy a chceme zajistit vysokou vysoké standardy pro bezpečnost námořní dopravy. Další důležitá legislativa a priority bude eh, pokračovat v implementaci letecké strategie a také chceme pokračovat v implementaci strategie pro eh, snížení emisí. Chceme pokračovat v tomto procesu eh, pokračování v masterplánu. Dále se chceme soustředit na multimodalitost a e, na to se budeme zejména soustředovat v roce 2017. To bude jedna z hlavních charakteristik naší činnosti. Děkuji vám mnohokrát za vaši pozornost a také za vaši konstruktivní spolupráci, kterou jsme vždy s vaším výborem měli. Eh, já i moji kolegové. A samozřejmě vítáme veškerý feedback i kritiku z vaší strany, eh, protože vaše názory, vašich názorů si nesmírně ceníte. Eh, víte, že vyjednávání, která jsme viděli také minulý týden v Kanadě, jsou velice tvrdá, ale jak jsme viděli, lze dosáhnout cesty a proto si myslím, že jednak to dokázalo naší dobrou spolupráce, tak to jistě bude pokračovat i do budoucna. Děkuji vám mnohokrát. My jsme tak trochu pod časovou tísní, protože pan Hololej tady má čas jenom do půl dvanácté. Proto bych řekl, že koordinátoři mají tři minuty a další e, řečníci jenom dvě minuty, aby pan Hololej měl dostatek času na odpověď. A ne, není pan Wim von de Kamp. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Myslím si, že eh, mohu tady hovořit eh, ve jménu politické skupiny Evropské lidové strany a mohu říci, že vás skutečně i v jejím eh, celém jméně srdečně vítám v našem výboru. Vy jste vykonal mnoho práce již ve vaší nové činnosti, ve vaší funkci. Za druhé bych, pane předsedo, se rád omluvil, protože bohužel musím záhy odejít. Dnes nebo tento týden, to je týden regionu a, takřka celé Nizozemsko je v Bruselu na návštěvě a musím se sejít e, s mými zástupci, ale bude tady moje asistentka, e, která si bedlivě zapíše odpovědi pana Holelaje, ale já bych měl otázku k tomu IKO. Je tady nějaká minimální váha předepsaná pro drony, protože o tom jsme vedli diskusi tady v Evropském parlamentu. Za druhé, vy jste nehovořil o Single European Sky, o jednotném evropském nebi. To je záležitost, která se tady diskutuje už celou řadu let, ale v podstatě je to ostuda, že Evropa nebyla schopna uzavřít práci nad tímto tématem kvůli diskusí mezi dvěma členskými státy. A tím se dostávám k DG Move a Brexitu. Co dělá DG Move v souvislosti s Brexitem? Vždyť to je enormní téma i v oblasti letectví. A další otázka, jak to eh, vypadá eh, s všemi složkami, které jsou v kompetenci DG Klima. Máme ale taky DG Enterprise, čili generální ředitelství pro podnikání, pro hospodářskou soutěž, s kterými musí, no ale jsou to zároveň vaši konkurenti. Můžete ještě spát s takovou velkou konkurencí, je to taková řada lidí, kteří chtějí jíst ze stejného talíře, a my chceme podpořit politiku DG Move a kdykoliv byste nás potřeboval i my budeme ochotni eh, tak trochu přitlačit na jiné komisaře, abychom vám pomohli. Eh, protože bez dopravy, pane předsedo, se zastaví úplně všechno. Námořní doprava. Hovořil jste o ICAO? A my musíme také eh, přejít k IMO, co se týče trvalé udržitelnosti. Jak eh, to vidíte v této oblasti? Můžeme to zachránit, zvládneme to, anebo je tady riziko eh, samostatné ojedinělé evropské cesty? My si myslíme, že toto riziko tady hrozí. A potom existuje nějaký námořní balíček, my jsme viděli, že máme silniční balíček, který byl obtížný a vy jste to vlastně ani nezmínil. Nám byla předkládána celá řada návrhů, a žádný balíček tady není. E, I když jsme viděli, že letecký balíček byl úspěšný. To je přece evropská vize a tu potřebujeme i na silnici. Děkuji mnohokrát. Děkuji. A teď Ismail Talk. Krásné dobré ráno, pane Holola, je výborné, že tu jste. Já bych se rovnou mm, vrhl do otázek, abychom nestracili čas. To, co řekl pan Willy de Kamp, je důležité i pro nás. Pane Olaj, vy jste neřekl vůbec nic k silničnímu balíčku a to mě tak trochu zneklidňuje, musím naprosto upřímně říci. Protože to je oblast, o kterou se veřejnost zajímá. A podle mého názoru tady potřebujeme určitou regulaci. Máte nějakou představu, kdy bychom co mohli očekávat? E, když přijdu k letectví, kdy můžeme, e, můžeme počítat e, s přeskoumáním nelegálních cen konkurenčních. To už dlouhá léta oznamovala vaše komisařka příslušná pro tuto oblast, protože už eh, rok a půl se to pořád odsouvá. A co se týče NR agreements, R dohod tedy, je to nějaké téma, kde bychom eventuálně mohli pomoci Eh, protože zatím tady je nečinnost. Na základě Lisabonské smlouvy máme jako Evropský parlament kompetence, co se týká těchto dohod v oblasti letectví. Jak si myslíme, že by Evropský parlament mohl být zapojen? My už jsme jmenovali zpravodaje, kteří právě upozorní na to, že musí být i oni zapojeni do vyjednávání. Jak to vypadá s transparentností, jak chcete zabezpečit pravidelný tok informací do Evropského parlamentu. A v oblasti letectví bych se chtěl zmínit ještě o jedné věci, která nás asi očekává. A to je ta potíž, jaký zažíváme v průmyslu mezi Airbusem a Boeingem. A tady chci říct, že se nejedná o to, abychom prostě nějak pomluvili o USA nebo jinou zemi, ale co hodlá komise dělat, aby náš klíčový průmysl v Evropské unii ochránila? Víte, že v listopadu se očekává rozsudek pravděpodobně proti Airbusu a tudíž chceme vědět, jak v dialogu se severoameričany můžeme nalézt nějaké řešení, po případě jakým způsobem můžeme politicky vyjádřit solidaritu s naším průmyslem, protože tady to tak trochu hapruje. USA je země, <clears throat> ať je to v kongresu nebo u poslanců, všichni naprosto jasně podporují jejich podniky, jejich kompany, zatímco u nás v Evropském parlamentu je to takové rozkouskováno, většina lidí ani neví, jak se píše slovo doprava. Víte, co tím chci říci. Takže musíme eh, tady tedy hm, trošku přitlačit, jak hodláte eh, politicky podporovat náš průmysl. Děkuji mnohokrát a teď Robert Zíle. Eh, děkuji vám. Já bych jménem EKR chtěl poděkovat panu Halalejovi za jeho zevrubnou přednášku. A e, chtěl bych také hovořit o otázkách inovace. Vy jste hovořil o bezpečnostním aspektu, ale ono to nepracuje, proto protože máme tady eh, také kompetenci členských států a je tady příliš malá eh, kompetence na oblasti, v oblasti evropské, evropské úrovni, v oblasti bezpečnosti. Jak vypadá situace týkající se přeletu. Děkuji mnohokrát a nyní Gezina Majer. Děkuji vám. Děkuji i za Alde, pane Hololaje. K IKEA bych chtěla udělat jednu připomínku. Já vím, že na to nahlížíme různě. Samozřejmě pro ekologické politiky je to nedostatečně ctižádostivé, protože my jsme byli daleko ambicioznější než to, co máme teď. Ale přesto s vámi souhlasím v tom, že je důležité postupovat takto v globálním rozměru. A pak jste řekl, že jednou za tři roky má vždycky dojít k review, to znamená až do roku 2027 dojde k třech dalších setkání a pan Hololaj eh, se možná vyjádřil optimističtěji, než jak to vypadá v ICAO, ale alespoň se dospělo k obecnému konsensu, co se musí udělat a jak pokračovat pár věcí, které tu už zazněly. 8, to mě tady taky zajímá, kdy to přijde. Silniční balíček, vy jste řekl, že tady docházelo ke spoždění, která nespůsobovalo DG Move. Tak se zeptám přímo, aha, podle vašeho gesta vidím již eh, odpověď. Eh, já teď udělám kacířskou poznámku. Může být, že díky Brexitu toto bude jednodušší? Já se domnívám, že ne protože máme přeci hodně e, plochy na evropském území, protože když se podíváme na tom cikcaku, e, na tom křížem, krážem, co probíhá v Evropě, se nic neděje a to je tedy politování hodné. E, aviation agreements, letecké dohody, naprosto souhlasím se svým kolegou Ertugem. Bylo řečeno, že teď bude všechno lepší, Evropský parlament bude více zapojen, bude informovanější. Já tady nemám dojem, že by se tak dělo, takže se chci zeptat, jak to bude vypadat. A teď možná taky trochu ušetřím času. No při té rychlosti není divu. Vy jste řekl, že příští rok tady bude námořní rok, ale balíček pravděpodobně přijde až příští rok až další rok. Vy jste řekl, že tady už existují studie a můžeme očekávat legislativu už příští rok a dodržíme ten harmonogram, abychom tedy skutečně příští rok udělali námořní rok a ten další rok by byla intermodalita. No to by bylo báječné, kdybychom to udělali, tak bychom do roku 2019 měli vlastně a prošli všechno. A, a, a nebo se něco spožďuje díky předsedovi komise. Děkuji a teď má Kielenen. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitos herra Hololeille, että olette päässeet. Děkuji, pane Hololej. Děkuji, že jste přišel k nám do parlamentu. Dovolte pár otázek a poznámek. Jedna z nejdůležitějších výzev nadcházejícího roku po mém názoru je dosáhnout zdravého konkurenčního prostředí v celém sektoru dopravy. Je to takzvaná platforma Fair Play ve jménu nových služeb, tak aby stávající aktéři mohli se účastnit i konkurence v dopravě, rám, dopravě silniční a kolejové. E, potřebujeme spravedlivá pravidla pro stávající trhy, tak aby aktéři mohli rozumně agovat, aniž by to rozhněvalo uživatele. Druhá věc, je diskuse o potenciálu dopravní agentury nebo nové agentury pro dopravní sektor. Je možné, že v návaznosti na skandál Volkswagenu dojde v tomto sektoru k nějakým zásadním změnám. My v tuto chvíli bychom ale neměli mít mnoho nových organizací, protože bychom měli se snažit o to, abychom hlavně měli dobrou legislativu. A eh, pod detail, které jsem, kterého jsem si opakovaně všimla, otázka hluku, který má svůj původ v dopravě. Tady eh, víme, že agentura pro železnice přišla s nějakou zprávou, září ta doprava, stál, ta zpráva stále ještě nereagovala na zimní podmínky a může dojít k, k nějakým prasklinám na kolejích, je třeba testovat a musím říct, já bych nejela vlakem s kompozitními brzdami, když je 30 pod nulou, fouká mrzne, protože kdyby to nabouralo do nějakého hotelu, v lese, do budovy, tak eh, lidé se budou ptát, jaká rozhodnutí jsme udělali, jestliže by to mělo platit napříč všemi členskými státy bez ohledu na různé klimatické podmínky. Děkuji. Děkuji. Teď kolega, který nejenom zastupuje paní Deli, ale je právoplatným členem. Děkuji. Pane předsedo, děkuji, pane Hololaji. Ano, já se snažím kombinovat životní prostředí a dopravu. Ano, opravdu, já jsem byl na straně výboru Envy v delegaci, ale krom toho také mé srdce bije pro výbor pro dopravu. Myslím, že to můžeme velice dobře kombinovat a myslím, že v rámci komise DG Klima, DG MOVE se to ukázalo v Montrealu, že se tady dosahlo pokroku. fakt, že jste investoval dokonce dva týdny svého času na pohyb na pobyt v Montrealu ukazuje, jak je to důležité. Když se podíváme na tu dohodu, tak myslím, že jedno z největších ponaučení, co jsem si tam odnesl, je, že to klimatické poselství pomalu vstupuje do Montrealu. Evropa 2013 se na tom už dohodla byla docela osamocená, ale tentokrát to bylo jasné. Mohli jste říct, že i Africká unie, ale část Latinské Ameriky opravdu silně argumentovali ve prospěch klimatických změn nebo reakcí na klimatické změny. A Evropa možná byla trochu překvapená, protože jakoby si nevšimla, že se svět mění a O klimatických změnách se mluví výrazně víc, než si Evropa myslela. Třeba když hovořila Burkina Faso, tak to byl projev, který opravdu vzbudil reakce i v kuloárech. V tomto smyslu by tedy Evropa od teď měla trochu více důvěry projevit svým vlastním poselstvím, takže bychom neměli udělat tu chybu, že nás to mine a my zůstaneme na místě. Trauma roku 2013, tam tenkrát se zmiňovalo 50 tun, říkali všichni evropští vyjednavači. To trauma bychom měli opustit, to by bylo nejlepší. A pak, co se podrobností týče, musíme být férový, To je opravdu první krok, už to zaznělo. Ale je to historické z pohledu ICAO, ale není to historické z pohledu klimatických změn. A jeden z problémů je, že co se e, týká cílů jenom karbonově neutrální po roce 2020, Samozřejmě do roku 2050 se hovoří o minus 20%, ale politiky, politici nejsou tak daleko, jako je průmyslová sféra a je to čímsi bolestivé, když ICAO skončí tím, že ten dlouhodobý cíl stále nijak není. Je to dobrovolná fáze a já se vás chci zeptat, jak vy to vnímáte, protože to je věc, která se týká třeba Číny, která má výhradu k tomu uhlíkově neutrálnímu růstu. Říkáme, ano, budeme se toho účastnit v té dobrovolné fázi, ale není šance, že by směřovali k tomu uhlíkově neutrálnímu rozvoji pokud to dosáhnou za šest dobrovolných let, no a pak ta poslední část kompenzací, tam se rozhodne, jestli se to stane nebo ne. Pokud kompenzační mechanismy se nezvládnou, tak ten uhlíkově neutrální růst zůstane na papíře a nic z těch kompenzačních mechanismů se nedohodlo. Je tady ještě strašná spousta práce. Než bych říkal historické, tak bych rád viděl nějaké follow-up. Děkuji, Petr Lundgren. Děkuji. Nejprve dovolte, abych řekl, že souhlasím s lecčím z toho, co řekli kolegové. Co jsem ale postrádal, jsou další informace o tom dopravním balíčku, jak to říkala paní Kilenen svou kritiku. Co se týká těch kompozitních prvků na železnicích, ve Švédsku máme stejný problém, jako mají ve Finsku ony kompozitní prvky ohrožují v podstatě naši dopravu. Bez pochyby je to nedostatek. Také bych se chtěl zeptat na eh, drony, jak se to vyvíjí. Velmi dobře víme, že evropská konkurence a celosvětová konkurence má různé mody letu, jsou zde různí operátoři a obáváme se, co se stane s tím sportem leteckých modelů. Jak to bude s jejich tréninkem, s jejich soutěžemi, jak zajistíme, že eh, záležitost dronů nebude mít negativní dopad na tyto letecké modeláře? Děkuji. A protože se vás přihlásilo tolik, tak musím omezit řečnický čas na minutu. Nejprve Ander Deli. You, chair, Děkuji, pane předsedo. Eh, vážený pane Hollaj, ano, my jsme byli v Montrealu Eh, to společná eh, delegace eh, výboru, když jsme přijeli v úterý večer, tak jsme měli takový briefing s vašimi lidmi a ve středu už bylo jasné, že bude dosaženo dohody a známe také výhrady, s kterými přišla Ruská federace a Indie, ale nakonec to všechno zafungovalo. A z pohledu Envy tady můžeme argumentovat tím, že ta dohoda mohla být trošku ambicioznější, a mm, mm, víme, že je tady ještě spousta no, otevřených neznámých prvků v, tomto, v této dohodě, ale za, z pohledu eh, výboru pro dopravu si myslím, eh, že celá ta věc byla úspěšná, protože jsme, se nám dostalo široké podpory eh, ve všech technických složkách týkající se bezpečnosti a podobně. Všechno to, co bylo předloženo delegací EU a také mm, byly zřízeny první mechanismy zaměřené na kontrolu mezinárodních e, snížení emisí e, v leteckém provozu. A rád bych řekl, či zeptal se e, do budoucna, jak by komise DG MOVE chtěli za, začlenit výbor TRAN a ještě ostatní kolegy, protože by nám to napomohlo tady v parlamentu pochopit v tomto případě lépe vyjednávání ICAO, celý ten proces, abychom viděli, jaké důvody se skrývají za určitými rozhodnutími a e, toto by nám mohlo na pomoci tady v parlamentu e, pochopit lépe vaše stanovisko. A e, ještě poslední věta, co se týče návrhu toho pracovního dokumentu, který předkládáte ICAO, tak by nebylo, byl by rád, kdyby byli začleněni také do budoucna. Děkuji. A teď Jens Nielsen a budu potřebovat trošku déle. Také Montrealu. Děkuji. Děkuji nejprve bych rád řekl, že velmi oceňuji spolupráci mm, kterou měly evropské instituce v Montrealu. Je to do budoucna velice důležité, abychom mm, e, mm, viděli, že je lepší spolupracovat. Velmi toho si cením a byly to pěkné dny. Myslím si, že bychom měli začít e, tím, že přivítáme historickou událost, skutečnost, že už jsme na cestě eh, k takovému globálnímu, globálnímu stanovení pravidel týkajících se emisí. Ale samozřejmě je tady ještě tolik věcí, které musí být udělány. Má je to robustní systém a já se budu těšit eh, na analýzu komise, Eh, IKEA, eh, a k mm, výsledkům, který bylo dosaženo eh, ve všech bodech, mm, nejenom v klimatických záležitostech, to je jistě důležité, ale jde o jiné body, protože jsou tu věci, na kterých pracujeme, například strategie v letectví, drony a podobně. Jsou tu záležitosti, na kterých pracujeme a některé z těchto otázek zapadají do globálního pravidel. Ale jsou tu jiné oblasti, kde bychom mohli být žádostivější, než stanovují globální pravidla. Tedy eh, mohli bychom eh, mm, teď vést už velmi pozitivní diskusi o těchto věcech. Je také důležité ehm, si zapamatovat to, co jste říkali původně. Tady bylo 44 čtyři eh, států, které spolupracovaly a myslím, že to je velmi pozitivní. Setkal jsem se se zástupci s mm, organizací a to vše bylo velmi pozitivní. Chtěl jsem říct, že to, eh, že to, to nemá co eh, dočinění s ICAO. Tady jde o pracovní balíček, který by měl být předložen když to bude kdykoliv v první polovině příštího roku, je velmi zásadní, aby návrh komise vzal v potaz to, co velká většina poslanců v Evropském parlamentu řekla o sociálním dumpingu. Je důležité vést diskuzi k vylepšení, o vylepšení, která musí být učiněna v železniční dopravě v Evropě. Děkuji. Ano, děkuji. A teď Jackie Foster také může trošku déle mluvit, protože jí, jí předřečník dal čas. Ano, děkuji. Ano, určitě bych chtěla také přivítat pana eh, Hololej. Myslím si, že je to velice důležité téma a pravděpodobně eh, si někteří budou pamatovat, že to už eh, se táhne 12 let, když jsme začali s s návrhem. A Eh, pravděpodobně eh, se to nikdy nedodělalo včas. Eh, myslím si, že důvody, které se skrývají za tím, že jsme se takto posunuli, byly nové technologie z leteckého sektoru a zjevně to má co dočinění také s pohybem v oblasti dopravy, s operačními vylepšeními. Toto všechno je součástí toho, jak bychom mohli se k této otázce postavit. Ale ráda bych pogratulovala komisi a všem členským státům, které které eh, se v tom angažovali, eh, že se dostali tam, kde se dnes nacházejí. Eh, protože to muselo být dost hrůzné časy. A i když mm, jsme si přáli, aby ten časový rámec byl trošku kratší, musíme být přesto realističtí, protože jsou to obrovské výzvy, které před námi stojí, když se třeba podíváme na země, které zcela právem přišly s jinými názory na vize, jako například Čína, velké země, Spojené státy, Indie. A je to také skutečnost, to, skutečnost, že oni jsou angažovány a že hledají, jak se dostat ku předu. Toto je něco, něco, co musíme velmi přivítat. Promiňte, ale já mluvím. Ano, děkuji. Eh, já prosím mluvím, tak byla ráda, kdybyste za mnou nemluvili. Pane předsedo, mohla bych ještě pokračovat ve svých poznámkách, aniž by mi někdo tady křičel do ucha, děkuji. Ano, to by někdo neměl dělat. Já jsem chtěla říci, eh, toto. Myslím si, že toto bychom měli přivítat a myslím si, že zodpovědnost ehm, je také na bedrech eh, členských států, aby napomohli těmto projektům tím, že budou vytvářet kapacity a eh, je tu jejich role v této práci. Ale chtěla bych ještě říci, že návštěva Tranu, kterou jsme měli, to byla oficiální návštěva výboru v květnu, Tady jsme byli velmi dobře přijati a to bylo rovněž velice konstruktivní, že jsme mohli sehrát naši roli. Takže celkově si myslím, že projekt Čisté nebe, to je součástí tohoto, jsou tu dva projekty Horizon 2020 a investice, které do toho vložili třeba i společnosti Evropské unie a které se snažily sehrát svou roli. Ještě závěrečná poznámka. Myslím si, že to je nejlepší příležitost nejlepší šance, kterou Evropa eh, zažije, aby něco eh, postavila na nohy v těch oblasti globálních emisí. A myslím si, že ehm, všichni se musí eh, v tomto tvrdě pracovat, postavit se k tomu. Bude to poslední ehm, kousíček v této skládačce. A pokud to nebude fungovat, mm, tak nevím, kdyby, kdy nastane další okamžik, kdy budeme moci něčeho dokázat. Takže musí to být celé vyzrále. Všichni musí, se musíme dostat k rozumnému závěru. Děkuji vám a děkuji také paní komisaři. A e, už nebudu e, hovořit dalším bodům, pane předsedo, protože pan Holloj myslím, je všechny velmi dobře pokryl. A zjevně ještě odpoví na některé otázky, které e, tady byly položeny. Děkuji. Pavel Telička. Děkuji mnohokrát a nyní Pavel Telička. Děkuji mnohokrát, vítejte, myslím si, že na minutu, prosím. Teď musíte všichni mlčet. Teď musíte zase mlčet i vy. Nemůžete si stěžovat po každé na jiné. Platí to i na tebe, takže pro, na vás. Takže prosím pěkně, buďte tiše a slovo má Pavel Telička. E, vítejte je výborné eh, setkat se eh, s reprezentancem DJ eh, Move a je výborné s vámi spolupracovat. Dvě snadné otázky. Za prvé, týkající se stavu Unie. Musím říct, že jsem byl tak trochu zmaten, co nabídl předseda komise ve svém projevu na plenárním zasedání i to, co jsem si přečetl, protože tam není ani jedno jediné slovo o dopravě. Doprava je sice podporována z finančních nástrojů, ale nebylo to obsaženo v tomto projevu. 868. Eh, samozřejmě my v Evropském parlamentu eh, tady velice podporujeme revizi. Eh, já bych neměl obavy, kdybychom tady měli dobré rozlišení mezi tím, co je pro koho příslušný prostor a playing field a víme, co je třeba dělat když tady máme různé úrovně. Moje otázka teda zní, jak na to pohlížíte vy? Eh, jak nutně potřebujeme revizi a jaká očekávání máte vy, eh, eh, co se týče návrhu, který můžeme očekávat? Děkuji mnohokrát. A nyní pan Klún. Děkuji. Já se budu soustředit pouze na jednu věc. Um, se hovořilo o brzdách. A víte, že já jsem z ostrova, bude tedy geograficky izolovaný? Nebo jak to bude vypadat v tom, co jste řekl o TNT, eh, o síť, evropské sítě TNT? o propojení severomorsko-středomorského koridoru přes Irsko a Spojené státy. Já tedy neočekávám, že mi na to vše odpovíte teď, protože my víme, že zatím nevíme, kudy se to bude ubírat, ale je to nesmírně důležité. Nevíme, zda tady dojde k nějaké revizi který dominuje disku ze eh, země, z níž pocházím a doufám, že chápete naši situaci. Děkuji a teď Lucy Anderson. Děkuji vám mnohokrát. Eh, pane Hololej, vy jste řekl, že rok 2017 bude námořním rokem. A co se týče emisí, Eh, chtěla bych, abyste nám něco řekl k tomu, zda emise z dopravy by měly být začleněny do obchodování s emisními povolenkami a li ne, aby bylo zabezpečeno, že se s nimi skutečně bude nakládat a zda to bude prováděno v globálním či regionálním měřítku. Víte, že je tady riziko 250 mm, eh, násobného zvýšení o 250 zvýšení v nejbližších letech neudělali se nic. Eh, co se týče návrhu ETS, na výbor, o tom, tím se teď zaobírá výbor Envy a to je velice vyvážený návrh, který zpracoval. Skutečně by to fungovalo v praxi. A pakliže toto nebude podporováno, co bychom mohli udělat v každodenním životě pro to, abychom zabezpečili pokrok v této klíčové oblasti? Děkuji. Děkuji, pane Hololaj. V Německu právě probíhá diskuse o eventuálním zákazu připouštění vozidel se spalovacími motory od roku 2030. Je to rozumné? Je to reálné? Je to relevantní pro evropskou legislativu? Děkuji mnohokrát. Isabel de Mont. Děkuji vám. Dvě otázky k letectví tyto dohody s třetími státy, mm, o tom se zde hovořilo. Já jsem zpravodajkou pro opatření týkající se dohod eh, s zeměmi kolem Perského zálivu. A eh, víme, že byla informována rada o věcech, eh, Eh, v této oblasti, ale my ne, tak já bych ráda viděla, kdy i my dostaneme informace o tom, abychom mm, měli stejnou úroveň informací, jako má rada. Eh, za dále hospodářská soutěž. Eh, kdy má přijít ten návrh hospodářské soutěže na stůl, o kterém jste hovořil? A víme, že Zatím piloti mají také velké obavy a uvědomuje si, když hovoříme o bezpečnosti letectví, že musíme také hovořit o pilotech, když mají třeba přes časy eh, v oblasti letu a tak dále. A tady je třeba také něco udělat, stejně tak jako v oblasti ochrany, co bude základem pro eh, služby. Děkuji a jako poslední jsem já na řadě. Vím, že v Belgii chtějí kontrolovat mezinárodní vlaky stejně tak jako v letecké dopravě. Jedná se o bezpečnost dopravy. Domníváte se, že zde pomáhá národní pohled? My máme eh, v Německu štreky několika set kilometrů, kde se nekontroluje, ale když je to 30-40 kilometrů přes hranici, tak se musí kontrolovat úplně stejným způsobem jako v oblasti letectví. Hmm, to já nepovažuji za rozumné. Co si o tom myslí komise? bez dopravy Evropa nebude srůstat. Bez dopravy nezastavíme ani změnu klimatu. Domníváte se, že u, na dalším summitu bude hrát konečně roli i doprava, nebo bude nadále ignorována? Za třetí, máme tady šest zemí, které mají DPH na mezinárodní železniční dopravě a jiné to nemají. A teď jsem slyšel, že komise chce nechat to dru- chce, eh, aby to nebylo povinné, ale chce zakázat těm šesti zemím, aby se dostali na evropskou úroveň. V Německu eh, platíte 59% DPH na mezinárodní železniční spoj, ale nikoliv na mezinárodní leteckou dopravu. Jak s tím chcete nakládat a nechcete to udělat jinak, aby konečně tady v každé zemi panovalo stejné právo v této oblasti? Teď jste si vyslechl celou řadu otázek a teď jsme tedy opravdu velice zvědavi na to, jak odpovíte. Thank you very much, uh, uh, Mr. Chairman, and, uh, and thank you uh, very much for your... Děkuji vám mnohokrát za vaši podporu i za vaše otázky a budu se snažit odpovědět co možná nejvíce, ale pakliže tedy zůstanou některé otázky nezodpovědené, tak jistě zabezpečím, aby ty odpovědi se k vám dostaly. První otázka se týkala velikosti dronů. A tady bych řekl, že všechny drony jsou pokryty stávajícími pravidly proporcionality. Nejmenší drony budou lehonké, ale ta regulace se bude týkat všech dronů. Druhý bod, jednotné evropské nebe, Single European Sky. A já jsem ve svém úvodu, pravdo, pravda, nezmínil toto téma, ale jsme samozřejmě oddáni idei Evropského jednotného nebe, jako ostatně komise byla vždy a vždycky jsme v tom měli podporu Evropského parlamentu, eh, za což jsme byli velice vděční. Teď máme návrh na radě o Evropském jednotném nebi, ale z určitých důvodů eh, se prostě toto téma nehne dál, což je politování hodné, protože my víme, jak bychom z toho všichni mohli mít užitek. Mohli bychom mít daleko efektivnější lety. A samozřejmě eh, bychom potom zamezili tomu, co teď existuje, rozkouskování evropského neba. Jistě bychom našli také možnosti, jiné možnosti financování, protože celou řadu let už se tady nic neděje za okolností, kdybychom skutečně mohli dosáhnout eh, užitku, takže ta situace je nešťastná, ale Víte, že my eh, z komise samozřejmě tuto ideu podporujeme. Otázka v souvislosti s Brexitem. Možná, že vás klamu, co se týče odpovědi já si nemyslím, že jsem dostatečně kompetentní k tomu, abych vám eh, srozumitelným způsobem odpověděl. To není něco, co budou vyjednávat lidi z dopravy. To bude vyjednáváno na vyšší politické úrovni a komponent dopravy zcela jistě i tam bude hrát svou roli, ale to bude na vyšší úrovni. Eh, Evropská komise bude mít také svého šéf vyjednavače a budeme úzce spolupracovat s Task Force, až bude naprosto, až zahájí své jednání, až bude instalováno v tomto stádiu a nejsem rozhodně oprávněn k tomu říci něco více. Co se týče otázky IMO, myslím si, no, řekl bych to tak, tento rok Eh, se udály velice významné události v oblasti uzavírání dohod. A IKEA, dohoda, se liší svou povahou od nich, ale naprosto jasně ukazuje, že jednotný sektor může společně fungovat, když je vůle. A to je jistě velice významná zpráva. A hodně se zapracovalo také v IMO na globální akci pro snížení emisí v lodní dopravě. Energe- index energetické užitnosti v lodní dopravě eh, byl dohodnut již v roce 2013 a my doufáme, eh, že k další dohodě zojde na základě detailního zmapování aktuální situace, včetně rybolovu je to jistě důležitý krok eh, ku předu. A ten příklad IKEA může eh, být dobrým signálem pro eh, zdařilé snižování skleníkových plynů. A víme, že plenární zasedání IMO se bude konat záhy a jistě se budeme snažit, aby i tam došlo pokroku. Ehm, tu naději už máme a vidíme tam náznaky toho, že by se toho mohlo stát. Čili abych toto řekl velice jasně. Mnozí z vás se ptali na iniciativu v oblasti silnic. Já vím, že to je téma, o kterém se opakovaně hovořilo tady a proto jsem nešel až tak moc do podrobností ve svých úvodních komentářích. To se objeví v pracovním programu komise na rok 2017 a vzdor tomu, že původně to začalo se spožděním, tak věci už jsou v pohybu. Otázka je, jak to bude rozdělen do skupin. To se bude rozhodovat pro rok 2017. Tady jsou eh, rozdíly mezi přípravou projektu, takže někde už máme veřejnou diskusi. My se snažíme, aby všichni účastníci vystupovali aktivněji, tak aby ty veřejné konzultace probíhaly, protože z toho vyplyne velice důležitý input. Týká se to eh, přístupu na trh, eh, pak jsou tady ty veřejné konzultace na interoperabilitu a evropské elektronického místa. Tady se to stále ještě vyvíjí, to v tuto chvíli je v běhu tato práce a jak víte, rád opakuji, že hlavním úkolem bude vyjasnit, zjednodušit stávající pravidla a bude to rozděleno do čtyř hlavních pilířů. Fungující jednotný trh s přístupem eh, na trh, spravedlivá konkurence a práva pracujících, sociální legislativa, dekarbonizace, a digitalizace, což je spojeno s evropskými elektronickými systémy mýta. To jsou věci, jimž se teď věnujeme. A co se týká otázky, na kterou jste se někteří ptali, ona agentura. My zkoumáme různé možnosti, jak zlepšit posílení legislativy EU v souvislosti s touto silniční iniciativou. Všechny obce jsou otevřené a my bychom rádi viděli, jak najít lepší cesty. Nemyslím si, že vytvoření agentury automaticky znamená dosažení cíle. Jde tady o ty prvky, které musí být nějakým způsobem prosazeny tak či onak. Pak tady zazněla ona otázka, ono jich bylo hodně těch otázek, otázka na ono slavné 868. Tady vám mohu říct, že jsme dokončili určitou úvodní fázi a rád bych upřímně přiznal, že to trvalo déle, než jsme si původně mysleli. A myslím, že každý jazyk to má, že lepší, když je to delší, když je to dobré takže doufejme, že ten výsledek jako takový bude důležitý a v tuto chvíli se podařilo vyjasnit většinu překážek, které jsme měli i interních a proto doufám, že počátku příštího roku to předložíme. Také se to bude koncentrovat na neférové obchodní praktiky a myslím si, že je důležité to taky tak vidět. Je tady rozlišení mezi hovořením o konkurenci, soutěži a neférových praktikách to je věc, která by měla být ve prospěch důsledného prosazování evropských zájmů na globální úrovni. Je třeba dbát na dodržování prvků férovosti v globální hospodářské soutěži. A teď eh, jednání a potenciál. Vím, že to téma bylo předmětem jednání na sekretariátu. jakmile se dozvíme něco o tom, jak to v tuto chvíli vypadá eh, s těmi jednáními, tak o tom určitě budeme informovat. Doufám, že to bude ve velice krátké době. A pak ještě otázka na Airbus. To je složité téma. 23. září to bylo zveřejněno, pak ta zpráva a je důležité, aby ta zpráva byla viděna v širším kontextu. VTO očekává, že se budou řešit americké dotace pro Boeing a pak je tady onen občanský, ona občanská procedura a otázka podpory Boeingu ze strany státu Washington. Zatím eh, tyto důležité vítězství pro EU, že bylo eh, zamítnuto ty modely Airbusu, eh, některé dotace byly zakázány, jde tady o podporu leteckých výrobců, Jde tady o to, že některé výsledky jsou neuspokojivé. V tuto chvíli služby se komise velice dobře studují, podrobně studují ty dokumenty a samozřejmě využijeme svých apelačních odvolacích práv, až budeme mít nějaké výsledky těchto analýz. Další téma pak tady byla ta otázka a celá řada poslanců to zmiňovala Ambice ICAO a tamní dohody. Ano, chceme, aby to bylo ambicioznější. Ano, z toho jsme vycházeli, ale také musíme chápat, že tam máme 190 členů v ICAO a bylo potřeba dosáhnout nějaké rovnováhy a jsme přesvědčeni, že mít výsledek, mít dobrý výsledek a mít, tak říkajíc, na palubě tolik členů, bylo velice důležitým faktorem a věděli jsme, že i to je něco, kde je třeba být připraven na kompromisy. Ale myslím, že je to velice důležitý krok dopředu a jasně to ukazuje, že jeden sektor je eh, připraven udělat své úkoly, to svoje a myslím, že nám to pomůže eh, dostat se dál i do budoucnosti. A vážení poslanci, Omlouvám se, že jsem zapomněl, že patříte i do výboru TRAN. Ale ona i průmyslová sféra je připravena postoupovat dopředu. Máme tady to politické momentum, které by mělo přispět k pokroku. Vy jste tady hovořil o projevu Burkina Faso. To bylo skoro legendární, stejně jako projev Marshallových ostrovů bylo jasné, že všichni vědí, co je tady ve hře, o čem se teď hovoří a proč se to musí udělat. A já si myslím, že toto momentum harmonuje s pařížskou smlouvou a tak dále a vzniká z toho další momentum. Ano, vždycky musíme vyvíjet tlak dopředu, co se týká Kompenzací, o tom se také hovořili, to je důležité, bez pochyby, ano, kompenzace jsou důležité a proto také říkám, některé země se stále ještě přidávají, protože by mohly profitovat z těch kompenzací. Takže myslím si, že stále je ještě hodně co dělat, ale mnoho se už udělalo a měli bychom ocenit to, čeho jsme dosahli. Um, concerning uh, the issue of uh... otázce roku námořní, námořního. Myslím si, že jsem o tom také mluvil a také o pracovním programu. Tady jsem mluvil už o tom mluvil. Myslíme si, že můžeme dostat tomu, eh, co jsme navrhli na rok 2017. Eh, byli jsme pragmatičtí, realističtí, ehm, My nechceme to přehnat, musíme být, musíme být upřímní. Já si myslím, že mnohokrát už v minulosti se stalo, že eh, sem lidé přišli a řekli, ano, my tohle uděláme, tohle uděláme. A když to eh, říkají, tak zároveň už jsou si vědomi toho, že to nesplní, protože vědí, že to nebude možné splnit. A já hm, nechci vytvářet hm, takováto nerealistická očekávání. Chci být upřímný, férový v této věci. Takže si proto myslím, že i způsob, jakým budeme budeme, e, to platí pro to, jak budeme na tom pracovat na tomto programu. A ano, chceme e, dostat našim slibům 2017, chceme e, cestovní balíček mít a také rok námořní. Tady bude celá řada různých věcí, které se budou dělat, ale podstatné je, že ty návrhy přijdou asi v roce 2018. A také eh, plánujeme eh, věnovat se multimodalitě. V roce 2018 jsme přesvědčeni o tom, že to bude připraveno, hotovo, včas v tomto roce. Takže bude trošku větší tlak na rok 2018, ale eh, k tomu námořnímu roku 2017 tady jsme už to udělali opačně. A e, viděli jsme, že s těmi časovými plány, stále s těmi obdobími, která jsou potřebí pro to, abychom e, to dostali do souladu s interními postupy komise, tak je možné, že to bude dříve, než jsme očekávali, ale to je právě to, co rád říkám v, tomto, v této fázi. Nechtěl bych vytvářet falešná očekávání. Snažím se vám to říci co nejpravdivěji. Vážený eh, poslanec Cíla tady mluvil o eh, důvodech eh, mluvil o další, větší spolupráci mezi členskými státy, větší potřeby. Ano, toto je otázka posouzení. Je to něco, e, co, čemu se věnovat Task Force komise, e, to bude další krok a tady jsem to jsem zúraznil také ve svém úvodním projevu. E, budeme se muset hodně soustředovat na spolupráci mezi DG Move a DG Home, protože nemáme kapacity pro to posouzení rizika. To má DG Home. A toto je, myslím si, oblast, kde musíme ty dvě věci skloubit a snažit se profitovat eh, z této dobré spolupráce, protože zase, když půjdeme do různých směrů, eh, tak bude nežádoucí výsledek. Můžeme být v situaci, kdy tyto, že, že to bude neproporční břemeno z, z hlediska bezpečnosti pro dopravu. A nám jde o hladký eh, průběh celého tohoto eh, dopravního systému. Takže musíme být obezřetní, musíme vytvořit správnou rovnováhu. A když budeme úzce spolupracovat s DG Home a DG Move a zvláště eh, s tou Task Force komise, tak budeme schopni dosáhnout pozitivnějších výsledků. Ano, zaznamenal jsem si to, co bylo řečeno o kompozitních brzdách. Budu upřímný. Neměl jsem čas eh, protože jsem byl v ICAO, neměl jsem příliš času se podívat na mm, tuto zprávu, která byla vypracována mm, Evropskou železniční eh, agenturou. Ale já sám eh, pocházím z oblasti, eh, kde v zimě 5, minus 25 stupňů není úplně výjimkou. A když tak poslouchám, co říkali vážení poslanci z Finska a ze Švédska, tak jsem velmi rád, že se mohu obrátit na Evropskou železniční agenturu a že mm, se tady, je tady téma, které se vztahuje k těmto kompozitním brzdám vlaků. A jsem si jist, že ještě se k tomuto vrátíme někdy později. Pak to byla otázka Ehm, letů, modelových letů. Ano, jsou tady eh, nová nařízení, která začlenují všechny tyto typy letadel, protože je těžké diferencovat mezi modelovými lety, za drony, ale ono není v úmyslu měnit, nemám v úmyslu pr- měnit pravidla. Eh, tady jsou bezpečnostní eh, pravidla. V tomto smyslu si nemyslíme, že by tady, bylo, že by tady byly nějaké zvláštní potíže nebo nějaké, nějaká narušení, která by se týkala kontinuálního eh, dalšího provozu těchto sportovních eh, modelových letadel. Eh, a toto právě spotřebitelé velmi ocení. Pan Klun mluvil o TNT propojeních. Jistě, toto je něco, na co se musíme podívat. My vidíme, jasně, že tady jsou jasné koridory sítě eh, eh, eh, mezi Irskem a ostatními oblastmi. Toto je výzva a jsem si jist, že najdeme způsob, jak to udělat. Ale to je něco, o čem povedeme ještě diskuze v budoucnu. Takže o tom není pochyb. Pan předseda už na mě tlačí, ano, pokud jsem neodpověděl na některé klíčové otázky, tak mý kolegové tak učiní určitě v písemné podobě. A mm, projev pana eh, předsedy eh, eh, Junckera Eh, o stavu eh, Evropské unie. Eh, podívejte se, pro mě doprava to mm, je integrální součástí mnoha dalších aspektů, o kterých se mluví, když jde o jednotný trh. A já bych také se na to chtěl nahlížet podobně. Když mm, se podíváme na priority prezidenta Junckera, tak vidíte, že je to 10 priorit. Když se na ně blíže podíváme, tak uvidíme, že nemusíme specificky zmiňovat jen dopravu. Mluvíme o digitálním trhu, o energetické unii. Doprava je přítomna všude a musíme se postarat o to, abychom, aby tady ale byl vidět i rozdíl a e, vliv těchto procesů na práci, kterou odvádíme ve mm, oblasti dopravy. A konečně e, e, to je téma VAT, to je téma, o kterém jsme diskutovali už v minulosti. Vím, co, o co vám jde. Podívejme se na to společně a uvidíme, co bychom v této situaci mohli udělat společně. Děkuji za vaši pozornost. Ano, my děkujeme také srdečně za to, že jste se dostavil, a že jste zodpověděl všechny otázky, dal jste si na to čas. A vidíte, mm, eh, je důležité, abychom měli měnu názoru, potřebujeme měnu názoru z komisí, protože tady byla řada otázek a účast byla velká, takže ještě jednou srdečně děkujeme. Ale protože doprava je právě všude přítomná, tak často máme tu zkušenost, že my jsme u toho také, ale nikdy to není reálně. Takže bychom měli, my vás podpoříme eh, v tomto pracovním programu právě proto, že doprava je ze účastní všech oblastí a je to tématem velkým. Takže vám děkuji, přeji vše dobré a my tady budeme teď pokračovat. Prosím pěkně, posaďte se, anebo opuste místnost, protože musíme pokračovat v našem programu. A než přejdeme k dalšímu bodu jednání, logistiky v Evropské unii a multimodalitu v koridorech TNT. Dovolte, abych mezi námi srdečně přivítal skupinu návštěvníků Gabriely Preuss, Srdečně vítejte. So, die Berichterstatterin ist Ines Ayala Sender. Und Spravodajkou je Ines Ayala Sender a teď má slovo. Si. Aprecio el interés que tiene la logística. <laughs> Como mis compañeros abandonan el campo. Sí. <laughs> sí. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Když vidím, jaký zájem má logistika eh, v transevropských sítí mezi mými kolegy, asi o tom nebudu mluvit dlouho. Kdybych věděla, že Connecting Euro Facility a to, co zbývá, z jejich projektů eh, bych chtěla zapracovat do toho, co teď budu říkat, a se by se všichni vrátili, ale zatím spíše všichni odešli. Dovolte mi, abych nejprve poděkovala sekretariátu a abych řekla, že práce, eh, kterou jsme vykonali na, tomto, na této zprávě, a kdy se věnujeme jako vždy evropským sítím. <clears throat> Chtěla jsem a za to děkuji tomuto výboru i kolegům, abychom prohloubili studium tohoto tématu a abychom s ním mohli postoupit dál. A zároveň jsme se snažili nacházet soulad mezi návrhem, který jsme udělali v našem usnesení týkající se Bílé knihy, zpráva pana Van Kampa, a tím, co se teď děje v rámci střednědobé revize a přípravy nového finančního výhledu, abychom i tam zabudovali ten význam logistiky, v souvislosti se všemi infrastrukturami nejenom dneška, ale především budoucnosti. A očekáváme, že konečně tady dojde ke konjunktuře a přestane se s těmi škrty. Vidíme, co se děje eh, v MFF, Světové bance, Evropské investiční bance, že už jsme začínají vidět nezbytnost investic, aby se konečně pohlo hospodářství, ale v tom má logistika samozřejmě významnou roli. Nejprve jsem se snažila identifikovat v rámci zpráv z vlastní iniciativy určité elementy, které se možná mohou zdát rozporuplné, ale chtěli jsme tady poukázat na multimodalitu a logistiku jako eh, nezbytnou eh, jako nezbytné instrumentárium pro všechny naše aktivity které jsou samozřejmě různé, protože každý z nás se zaobírá jinými věcem. Podívejme se, letectví, že? Letectví má svou specifickou oblast, stejně tak jako železnice. A samozřejmě i tady je třeba dosáhnout většího propojení. Protože propojeno všechno. My chceme podpořit volný oběh zboží, jak pro blaho spotřebitelů, tak pro nezbytnost dalšího rozvoje hospodářství a lepšího života v Evropě. Proto tuto logistiku potřebujeme. Co jsem identifikoval? Za prvé, implementace již schválené legislativy i v případě logistiky stojí před velkými výzvami. Za prvé proliferace národních legislativ, která v rámci známé Better Legislation, legislation pardon, eh, hrála velkou roli ale samozřejmě better legislation neznamená, že, neznamená no legislation at all. Ale samozřejmě všechny země se snaží zavádět legislativy, která ovšem představuje překážky pro eh, evropskou logistiku a propojenost. A proto tady musí Evropská komise být nesmírně bdělá a Eh, eh, ty překážky, které by rádi členské státy implementovaly, musí také předvést před Evropský soud. Hm. Eh, zejména dnes v souvislosti s imigrační krizí tady hraje doprava velkou roli. Podívejme se nejenom na situaci v Kale, ale jinde. A proto je třeba aplikovat evropská rozhodování, protože i to má okamžitý dopad na oblast dopravy a plynulých toků výměny zboží. Potom tady je další část, kterou jsem se snažila definovat, a sice po velkém úsilí Connecting Europe Facility, facility promiňte, kdy jsme chtěli definovat korekt, koridory pro významné oblasti, abychom vytvořili zcela základní síť, klíčovou síť, která by zlepšila ty blokády na hranicích a překážky na hranicích Hm, tak jsme byli konfrontováni s stále rostoucím požadavky odpovědných aktérů z oblasti logistiky, abychom dali impuls nějaké globální síti. Protože nebudeli my doplňovat ty hlavní koridory, eh, tak ohrozíme rentabilitu jak ekonomickou, tak sociální, tak ekologickou. A proto je též významné zohlednit toto úsilí. Za druhé, mandát členských států. My si uvědomujeme tento výbor a pan předseda jedním z vedoucích poslanců eh, v této oblasti. Co tedy budeme dělat nějaké plánování sedm let nebo osm let s vyjednáváním ohromným, dlouhým, intenzivním vyjednávání s regiony, se zeměmi, eh, s různými jinými aktéry a samozřejmě s národními státy a najednou se zdá, že z toho vůbec nevzešel žádný mandát pro jednotlivé členské státy, které si dál jedou ve svém národním rámci, aniž by zohlednili to, co jsme chtěli. To znamená, že v určité oblasti blokují to, čím my chceme pohnout a zůstává to také blokováno na radě. Hmm, takže i o těchto eh, bodech jsem chtěla hovořit, eh, že musíme tady podpořit Evropské komise v bodě 8 navrhuji, aby evropský semestr se tomu také věnoval, protože schválené plánování, schválené tedy vládami členských států, nesmí narážet na překážky rozhodování těch vlád které, eh, jednotlivých, ke kterým dochází v jednotlivých členských státech. Proto je třeba skutečně ověřit, aby národní plánování, včetně mého vlastního domu tedy, byl v souladu s tím, co bylo schváleno. Jinak to nebude financováno. Také bod 9. Jak vidíte, tady poukazují na nezbytnost flexibility a otvírání možností financování ze všech fondů, které máme k dispozici. Mm, já bych byla velice vděčná za to, kdybyste mi dali také své reakce, protože vím, že tady jsou protichudné rázory, když hovořím o logistice a o jejím významu pro zlepšení přepravy zboží v multimodálním způsobu, abychom tady měli logistické platformy pro mobilitu zboží. Někteří říkají, že by to... Protože hovořím o nezbytnosti eh, ustanovení jaksi evropského koordinátora logistiky, aby se tady nenaražilo, nenaraželo na tolik překážek. Ale vím, že tady jsou názory tedy různé. Poté mám, mám tady v bodu 15 návrh, abychom zviditelnili a podpořili do roku 2020 eh, pro urbání dopravu určité platformy. Sí, sí, sí, estoy terminando. Si ya solo me quedan tres, eh, pues, o sea, tres elementos. De todos modos. Eh, každopádně. Los demás han hablado largo y tendido y me gustaría que alguna vez que soy ponente. Ráda bych, když už jsem tedy jednou za pět let s pravodajkou, abych tedy měla dost času na to, abych představila svůj návrh. Ano, ano. 19, bod číslo 19. Tady hovořím o nezbytnosti znovu zvážení megalajnů, linerů, eh, v souvislosti se snižováním emisí na základě technologického rozvoje, kde by mohlo dojít daleko většímu snížení emisí. A bod 20, <coughs> tady zdůrazňuji téma zelených koridorů, které by měly mít mm, dosáhnout lepších parametrů tím, že po nich budou jezdit eh, vozidla eh, čistější, která budou skutečně odpovídat eh, předepsaným pravidlům. A další téma. Hovořím o nezbytnosti toho, aby komise přišla s nějakou koherentní formulací veškerých normativ pro usnadnění propojení s, s elektronickým nákladním listem. A pak tady volám po nezbytnosti předložení nových návrhů na profese, více atraktivní, eh, které by Eh, uměli lépe nakládat s logistikou a s tou multimodalitou. Děkuji vám mnohokrát. Claudia Schmidt. Děkuji a Klaudia Schmidt. Děkuji. Nejprve chci paní zpravodajce poděkovat za tuto zprávu i za její prezentaci. Ten text v mnoha bodech je už velice pěkně vyladěn, hlavně ten stále rostoucí význam sektoru logistiky pro evropskou ekonomiku i potenciál pro technologické inovace, zlepšení efektivity a nutných ekologických nároků a přiměřených řešení. To si myslím, že jsou velice důležité parametry. Pozitivně vidím konkrétní návrh paní Bulc, aby v roce 2017 bylo učiněno to eh, vypsání multimodálních transportních řešení pro městské aglomerace, protože tam budou velké problémy, po mém soudu. Soukromé investice do sektoru logistiky prostřednictvím evropského spolufinancování by se mohlo podpořit, mohlo by to fungovat v městských oblastech, tam je to eh, na místě, ale jsem proti tomu, aby se změkčoval pakt růstu a stability, protože si myslím, že trvalý trvalý udržitelný růst nelze financovat prostřednictvím dluhů. Kdyby to bylo, jak to naznačuje ta smlouva, tak by Řecko, Itálie a Portugalsko byly kvetoucími krajinami a Německo a Nizozemcí nikoli, což v reálu není pravda. Zda potřebujeme vlastního koordinátora pro logistiku, toť téma k diskusi, já si tady jistá nejsem. Další bod, který považuji za důležitý a který po mém soudu v té zprávě chybí, je to, aby v souvislosti s multimodálním dopravou jsme se neomezili jenom na tradiční druhy dopravy, ale i na ty perspektivní. Jedná se tady o přístup do 21. století, nikoli v 20. Takže víme, že za pár let, bude-li to takhle dál, drony budou hrát ještě větší roli, především v dopravě nákladů by tu roli hrát i měly. Myslím, že je třeba vyčerpat potenciál dronů a drony zabudovat do stávající dopravní sítě. Otázka, kterou jsme si bez taky škladli, je, kde mají drony přesně létat. Zdá se shodneme na nějakých koridorech, koridory eh, v blízkosti stávající infrastruktury, ať už to budou dálnice, nádraží a tak dále. O tom je třeba diskutovat a myslím, že to bude diskuze příštích měsíců a let. Ale rozhodně je tady ta nutnost na to myslet. Ještě jednou chci poděkovat paní Ayala Sender a myslím, že je třeba diskutovat nadále o těchto důležitých podech. Děkuji. Pan Tošenovský. Děkuji, pane předsedo. Rád bych v prvé řadě také poděkoval paní zpravodajce za návrh Eh, na mnoha místech nebo na mnoha věcech se určitě shodneme a, a velmi, bych, velmi bych je podporoval. Jsem stejného názoru, že logistika multimodální nákladní doprava je důležitým odvětvím, to je, si myslím, že je ten základní princip a měla by tvořit eh, prioritu na evropské úrovni pro nadcházející období. S tím velmi souhlasím Určitě dává rovněž smysl lépe provázet, provázat plánování vnitrostátní infrastruktury eh, stran s evropskými sítěmi. Eh, přitom ale musíme plně respektovat princip subsidiarity a i s vědomím to, co zde zdůrazňovala paní zpravodajka, že to přináší mnoho komplikovaných jednání, ale ehm, pravděpodobně musíme, musíme toto spíš hledat v řešení Eh, nalezení společných, eh, společných zájmů. Jsem tak rád, že zpráva eh, odkazuje na evropský program družicové navigace Galileo a rozvoj, rozvíjí potenciál tohoto programu v oblasti řízení dopravy. Zdůraznil bych snad v této souvislosti aspekt bezpečnosti, pro který je spolehlivý navigační a časový signál kritický. Myslím si, že právě ve využití Galila je ještě mnoho Eh, nadějných programů, které možná teď ani ještě nedohledneme právě ve využití pro dopravu. Naopak jako problematické vidím některé návrhy eh, v závěrečné kapitole. Eh, v této souvislosti bych chtěl upozornit zejména na odkaz na takzvaný sociální dumping v oblasti dopravy. Za ním se bohužel může skrývat i protekcionismus, který jde proti základním principům jednotného trhu a je to samozřejmě velmi komplikovaná záležitost, jak najít v této věci rozumné řešení. Ještě jednou děkuji paní zpravodajce za eh, připravený návrh a těším se na spolupráci a věřím, že najdeme mnoho, mnoho společných eh, věcí, na kterých se shodneme v této zprávě. Ještě jednou děkuji, pane předsedo. Děkuji. A teď kolega Berandik. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji paní zpravodajce za její práci. Jistě některé věci sdílíme. Význam logistiky a že v příhodném okamžiku eh, by se skutečně měl revidovat více letý finanční rámec. Ale zmíním se ke obecným záležitostem. Mně tak trochu chybí to, co stále opakujeme, alespoň tedy já už sedm let jako poslankyně. Máme všechno, skoro všechno už je napsáno, ale opravdovým problémem je, že členské státy nepřizpůsobují své politiky, své rozpočty a své legislativě to, o čem se společně dohodli na Evropském parlamentu. Například eh, ty nové <clears throat> železniční koridory, které už jsme definovali v roce 2013 Společně se členskými státy se identifikovaly priority, kde jsme určili, že finanční prostředky z Evropské unie půjdou na podporu výlučně těchto projektů. Ale co teď vidíme? Že členské státy znovu vůbec prostě eh, nehledí na tyto projekty jako na prioritu a co z toho vzejde? Máme problémy, všichni máme ekologické problémy, problémy přesycení dopravy, máme problémy s logistikou v oblasti dopravy. No, co se musí udělat jako první věc? Samozřejmě členské státy musí dodržovat koherentní politiku s politikou, která byla schválena na evropské úrovni. Vždyť jsme schválili čtyři balíčky, čtvrtý železniční balíček. Proč se to neaplikuje? A víme, jaké jsou překážky, protože to narušuje veškerou logistiku. A zejména co to znamená pro investice, pro soukromé investice. Nám říká průmysl, no do toho já investovat nebudu, nebo příslušní aktéři, eh, protože to potom eh, nebude moci být prosazeno. Zatím tedy vidíme, že ten vývoj není příhodný. To jsou problémy, před nimi stojíme. Kdybychom koherentně konali, a kdyby zejména členské státy konaly koherentně s tím, na čem se sami dohodli, byli bychom v jiné situaci. Domnívám se, že když jsme zatím neidentifikovali prioritní projekty, je daleko těžší pracovat ve zbylých oblastech. A proto si myslím, eh, že k tomu předložím určité pozměňovací návrhy. Uvidíme. Já nevím, zda eh, komise nalezne nějaké řešení pro to, aby členské státy do svých rozpočtů nezahrnovaly více zdrojů, ze kterých budou financovat projekty, které nejsou prioritní. Co pak jim můžeme, můžeme přinutit, aby financovali ty prioritní projekty? Stojí nás to 1% evropského HDP ročně. S těmito zdroji by se dala udělat celá řada věcí. Myslím si, že samozřejmě třeba zlepšit interoperabilitu, multimodalitu, která bude zcela klíčová, ale také informace, a pardon, vzdělávání. Musíme mít na evropské úrovni vzdělávání zharmonizované. Proč? Aby ti, kteří chtějí pracovat, mohli jít z, jednoho, z jedné země do druhé. A také se domnívám, že třeba zmínit se specificky o nezbytnosti inovací, protože e, inovace by pomohla změnit tento sektor. Měli bychom znovu žádat o e, dalším rozvoje programu Galileus. Teď se o tom hovořilo, nic moc se v tom neudělalo. Takže především žádat koherentnost, e, posílení multimodality, téma vzdělávání, inovací a zlepšování možností pro soukromé investice, ale zároveň vyžadovat, aby i veřejné investice byly koherentní s tím, co bylo rozhodnuto, abychom efektivně využívali veřejných zdrojů. Děkuji vám. Teď eh, Maria Kilönen. Děkuji, pane předsedo. Děkuji paní zpravodajce za tento návrh. Je to velice zajímavá zpráva, zahrnuje to velice dobrý přehled o tom, co se musí zlepšit v logistice v Evropě. Je tady spoustu dobrých iniciativ. A když se podíváme na logistiku, tak můžeme říct, že jsou tu důležité otázky, které souvisí s městskou dopravou, kde EU vlastně nemá nějaké reálné kompetence. Je tady otázka zlepšení logistiky, je třeba zlepšit efektivitu a to způsobem, který bude užitečný, ale to se bude odehrávat v dlouhodobé perspektivě. Je třeba také se soustředit na digitální dovednosti a měli bychom se tomu více věnovat. Byla jsem ministrní dopravy ve Finsku a v té době jsem, se, jsem zjistila, že bychom se neměli snažit vykládat firmám, jak být efektivnější, protože oni znají pravidla trhu a mají přirozenou vůli jednat tak, jak to pro ně bude nejvýhodnější, ale jde o to, aby se zlepšil dialog, zlepšila eh, kooperace napříč, tak, aby byla zlepšena logistika. Myslím, že sektor logistiky má velký sektor ke zlepšení, tak kdybychom zaručili inteligentní plánování toků, využívání volných kapacit, a role veřejného sektoru by tady mohla spočívat v tom, že budeme mít nějaké chráněné data platformy, obchodní platformy, tak, aby se usnadnil vznik takovýchto platform a jsem ráda, že tady digitální transport a logist dopravní fórum jako téma, ale obávám se, jak to bude z výsledky hned v prvním roce. Doufám, že komise bude informovat parlament o tom, jaký byl výsledek tohoto forma, fora. A samozřejmě, že je tady riziko, že jsem dementní, že se opakuji, ale přesto opakuji znovu, že potřebujeme lepší pochopení pro to, jak využívat logistické služby ve prospěch potřeb spotřebitelů a jejich potřeb. Je třeba mít lepší úroveň dialogu mezi tímto výrobem a e, spotřebiteli. Měli bychom spotřebitelům lépe naslouchat. Děkuji. Děkuji. Děkuji i paní zpravodajce. Ona řekla, že samozřejmě členské státy s námi nehrají tuto hru. Ze zkušenosti víme, že v podstatě neexistuje projekt, byť bychom ho my považovali za sebe lepší. Když členské státy nespolupracují, tak se to nerealizuje. U Connecting Europe Facility jsme schválili skvělé projekty a členské státy pak řekly, ne, to my nechceme, no tak pak se nestane nic. Proto jde i o to, aby komise přišla s nějakými podněty, aby se ocenila ta evropská přidaná hodnota. Komise by měla stanovit nějaké priority a pak nebude z německého pohledu Erlangen Norimberg, ale přehraniční, přeshraniční projekty, ale to či ono úzké hrdlo, které by mělo být nejdůležitější a ne projekt, který bude za nějakých 20-30 let hotov. Takže komise by si měla sama stanovit priority, co je důležité pro Evropu, ne pro národní členské státy. A tohle to propojit a ne, aby se řeklo, že všechny projekty napříč Evropou dostanou 30% bez ohledu na to, jak jsou důležité pro logistiku, nebo do 30% spolufinancovány, ale naše priority se budou spolufinancovat víc a pak členské státy si řeknou, aha, to sice není důležité tak moc pro nás jako členský stát, ale pro tu evropskou přidanou hodnotu a dostaneme k tomu víc evropských peněz, i když třeba z národního pohledu to tak důležité není. A tady by komise měla využít své zkušenosti, poučit se, Uvidíme pak, co nám k tomu řekne pan Reuters, on se v tom přesně vyzná. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, vážení eh, poslanci. Komise vítá eh, zprávu paní eh, Sander. Myslíme si, že to velmi solidní zpráva. Chtěl bych zdůraznit pár bodů jako aspekt bezpečnosti. To je to, co vy jste tady o tom mluvil. Ehm, evropský semestr plánování národní úrovni a ještě pár dalších. Myslím si, že vážení poslanci, že logistika, tak jak řekla paní Sander, je výrazem hladké dopravy ehm, nákladně. Musíme začít spolupracovat s komisí, jde o logistiku je plán eh, logistiky, tak abychom znovu zjistili, eh, co by mohlo logistiku posunout ku předu. Jsou tady čtyři aspekty. Infrastruktura, digitalizace, eh, financování a standardy. A velmi stráč. stručně se vyjádří, pane předsedo, protože vím, že už jsme téměř vyčerpali čas. Tak, k infrastruktuře, dámy a pánové. Multimodalita eh, je eh, eh, realizována v uzlech, máme tady terminály, letecké terminály a urbání a tady multimodalita je implementována ne ve spojeních samotných. Ale myslím si, že kvalita těchto propojení v těchto uzlech musí být více do budoucna zdůrazněna. Na tom pracujeme, s, na, pracujeme na to v, v našich službách, ale toto bude klíčové, protože jinak tady žádná multimodalita nebude existovat. Musíme pracovat i na kvalitě propojení, protože, jak jste řekl, pane předsedo, nejenom Eh, velké projekty jsou důležité, které se budou realizovat za 20 let, ale jde o i menší opatření, eh, třeba o interoperabilitu těchto propojení nebo příklady eh, další, které budou umožňovat delší vlaky nebo přemostění vodstev. To jsou všechno infrastrukturální opatření, která musí být nejprve analyzována v tomto přístupu koridorovém. My přijdeme za vámi s tímto pracovním plánem na začátku příštího roku, tak abychom viděli, co ta analýza přinese i pro veškeré eh, komponenty logistiky. A koordinátoři budou také pracovat na dalších eh, papírech a dokumentech, eh, zvláště multimodalita, ale také urbání inovace a, inovace a ETS. A to všechno budou věci, které budou obsaženy ve zprávě o logistice a budeme se těšit na to, že budeme spolu s pravodajem paní Sander spolupracovat a že to zakotvíme do zprávy. Druhý bod. Dámy a pánové, který bych rád zdůraznil, je digitální aspekt a tady doprava, logistika e, jsou, máme fórum dopravy e, logistiky, která se věnuje e, těmto digitálním aspektům a zase tady musíme spojit různé mody a například je tady závazek takového jednotného uzlu v námořní dopravě nebo železniční dopravu, jsou tady služby v lodní dopravě, ale jak propojit toto všechno dohromady? To je diskuse, která už se vedla eh, v našem ředitelství a doufáme, že se dopracujeme k dobrým výsledkům, které vám pak předneseme, jak paní Kelonen žádala. Pak eh, eh, aspekt financování, o kterém hovořili mnozí z vás. Řekl bych, že toto je z velké části pokryto už s řadou nástrojů, které máme, Horizon 2020, zaměření na inovace, ale také Connecting Europe Facility. A toto umožňuje i ty výzvy, které budou později v tomto týdnu předloženy. To je rozpočet pro služby a úzly. Takže si myslím, že to, co tady členské státy dělají a jednotliví aktéři, to bude moci, e, tady bude okamžitý dopad a e, uvidíme, proč byla tato zpráva napsána. A pak na závěr, pane předsedo, ještě se musí odvést práce mimo tuto zprávu. Musíme se podívat do budoucna eh, na rozpočet, který bude k dispozici. A myslím si, že několik z těchto bodů, které jste tady zdůraznila, paní Alessander, jsou velmi klíčové. Například eh, musíme sledovat eh, možnosti, možnost věnovat větší pozornost těmto jednotlivým položkám v rozpočtu, pak pozornost digitalizaci a ehm, pak Toto musíme vzít okamžitě v úvahu. A konečně e, o procenta, to je to, co jste eh, zmínili. Ano, je tady už náznak toho, co děláme správně teď, ale v některých případech bychom mohli profitovat z vyšších procent, pokud přidaná hodnota EU bude nezvratná nebo bude jasná. A toto je mm, toto bychom s vámi rádi zvážili a doufáme, že zpráva paní Sender přispěje k tomuto a už se teď se těším na další spolupráci s vámi. Děkuji. Děkuji. A teď paní zpravodajka má ještě slovo. Paní Sander. Dovolte, abych nejprve poděkovala velice jak svým kolegům stínovým zpravodajům, tak také panu Rittersovi za jeho návrhy. Očekávám, že budou skonkretizovány v pozměňovacích návrzích a také, jak řekl pan Reuters, uvidíme, jak rychle komise předloží zpracování témat, které navrhujeme. A pouze na adresu kolegům bych ráda řekla, že samozřejmě souhlasím s nezbytností posílení naší podpory Galileovi jako příslušné platformě, která eh, může velice pomoci logistice dopravy zboží. Je a požadavek uživatelů související s financování souvisí také s EFSI, eh, abychom nepropadli do pasti, že nové chodby, nové, promiňte, koridory, které jsou naší prioritou, eh, by nebyly tak podporovány, protože až budeme chtít eh, to propojit s EFSI, tedy s Junckerovým plánem, který podporuje soukromé investice, no tak budeme konfrontováni s nezbytností identifikovat kapacity a potenciál Je důležité, abychom věci doplňovali a aby nebyly protichůdné. Eh, <clears throat> některým z vás se zdá, co já vím, že mm, jsem tady nepředložila dostatek věcí, ale mým úmyslem bylo skutečně uložit členským, členským státům povinnost harmonizace, abychom právě zabraňovali eh, všem těm protichůdným snahám, aby potom nebyly bojkotovány ty projekty, o které, eh, které jsme schválili. A děkuji vám, pane Reutersi, i vám a jistě budeme pokračovat v našich snahách, abychom co možná nejrychleji mohli uzavřít jak finanční pakt, tak také možnost financování tak, aby zboží a logistika mohla být plynulá. Abychom také Eh, samozřejmě vytvořili decentní pracovní příležitosti v této oblasti. Děkuji vám mnohokrát. Lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 18. října, hlasování v Tranu 5. prosince, hlasování v plénu v lednu. A tím ukončuji dnešní dopolední zasedání a uvidíme se dnes ve tři hodiny na slyšení týkající se hluku. Děkuji vám, uvidíme se záhy.